Okay, dear colleagues, good morning. Um, uh, I... Dobré ráno, kolegové. K bodu 5 oznámení předsedy. Nemám přímo oznámení, ale rád bych eh, přivítal naše, našeho bývalého kolegu pana Plince Vítejte v našem středu. Jak víte, tedy nedávno se znovu stal poslancem tohoto parlamentu. Rádi vás tu znovu vidíme. Zpráva o mezi institučních jednání, které uzavřeli jsme trialogy. Máme samozřejmě otevřené záležitosti. Doufám, praní špinavých peněz, doufám, že budeme mít eh, k tomu dobrou zprávu. Takže bod 7. Vítám více, eh, místo předsedu Evropské komise, v, eh, pana Dombrovskise. Je to poslední strukturovaný dialog s panem místopředsedou na rok 2017, tedy co se týče jeho zodpovědnosti za finanční stabilitu a tak dále. Samozřejmě, že se budeme na tuto věc zaměřovat, ale poslanci si mohou samozřejmě zvolit své otázky. Jak víte, tak komise nedávno představila ambiciozní sdělení k bankovní unii, dále balíček k hospodářské měnové unii, dále konzultaci k těm nespláceným půjčkám, po čemž bude následovat ještě další zpráva k balíčku další týden, takže je to důležitý moment, důležitý okamžik, kdy se snažíme finalizovat řadu klíčových legislativních návrhů, řešit problémy našeho finančního systému. Kde, jak dobře víme, nedávno jsme představili řadu významných návrhů k celopanevropským produktům a tak dále. Takže budeme mít velice bohatý program, pokud jde o legislativní práci, finanční. Eh, finanční eh, společnosti a tak dále. Nechci k tomu teď říkat více, ale je tudíž užitečné pustit se do této klíčové části naší práce a dáme, dávám slovo Valdesovi. Pane předsedo, syní poslanci a poslankyně, já vám děkuji za toto pozvání diskutovat o práci, kterou děláme, aby eh, evropský finanční sektor, sektor byl odolnější a integrovanější. Jak jsme zjistili ve finanční krizi, tak finanční sektor je předběžnou eh, podmínkou pro vytváření pracovních míst a růstu a vedli jsme strukturovaný dialog na toto téma v červnu. Eh, od té doby se evropská ekonomická situace ještě eh, dále zlepšila. Očekává se růst 2,3 v letošním roce, a deficit má klesnout na 1,2 HDP. Nezaměstnanost je, je e, na nejnižším bodu za 9 let, takže to je povzbudivý e, trend, ale samozřejmě i nadále jsou tu určité výzvy. E, není tu dost dlouhodobých investic, musíme řešit nerovnosti prostřednictvím udržitelného a inkluzivního růstu. Nadále přetrvávají některé mezery, pokud jde o odolnost našeho finančního systému. Jak řekl pan předseda Juncker, musíme posílit jednotnou měnu tváří v tvář eh, bezprecedentním výzvám. A jsou tu eh, dva hlavní projekty bankovní unie a unie kapitálových trhů, které nám pomohou splnit tento cíl integrace finančních trhů což by pak pomohlo eh, mít kapacitu absorbovat různé šoky, lépe chránit daňové poplatníky, aby neplatili za chyby bankovního sektoru a aby existovalo určité sdílení eh, zdrojů. Chceme využít stávající příležitost k tomu, abychom ukončili to, co jsme si vytyčili a tento parlament bude eh, v tomto procesu mít klíčovou roli. Takže s vámi chci probrat tři cíle, které nás čekají do konce mandátu. Dokončení bankovní unie, rámce pro bankovní sektor, za druhé urychlit budování unie kapitálových trhů a za třetí nové formy financování, včetně takzvaného fintechu a udržitelných financí. Takže dovolte mi, abych začal bankovním sektorem. Již jsme urazili velký kus cesty, ale stále ještě chybí třetí pilíř bankovní unie a e, to je systém pojištění, zajištění vkladů. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody k této klíčové složce, jak jsem již předtím zdůrazňoval, protože to je náš původní e, návrh z roku 2015, který nadále ještě je eh, ve fázi předložení, ale přesto eh, za poslední dva roky byl eh, pokrok poměrně pomalý, takže doufáme, že urychlíme tempo práce, že se nám podaří najít kompromis a že dotáhneme celou věc k dohodě ještě v tomto mandátu. Ještě musíme dále snížit rizika v bankovním sektoru a náš balíček z listopadu 2016 předložil celou řadu opatření na zapracování mezinárodních standardů, a její zapracování do evropského práva. Takže chci poděkovat panu Simonovi a Hokmarkovi, obou zpravodajům za politickou dohodu k té hierarchii eh, věřitelů a eh, eh, IFRS 9. A pokud jde o zbytek toho balíčku, tak tam doufám, že to půjde rychle, tak abychom dosáhli dohody v co, nej, co nejrychleji. Musíme také urychlit eh, ten eh, trend snižování eh, nesplatitelných a nesplácených půjček. Takže příští jaro předložíme balíček opatření a mimo jiné tam bude určitý plán pro národní firmy spravující aktiva a ehm, podmínky nových půjček, aby se z nich nestaly špatné půjčky. A Dále je tu otázka takzvané druhé šance pro eh, podnikatele, návrh eh, kolegyně Jourové a tam doufáme, že budeme mít eh, v dalším čtení dohodu. Dále tu máme státní dluhopisy, e, Evropská systémová rada, která se tím bude zabývat a v úhrnu všechna tato opatření jsou realistickou cestou k dotažení bankovní unie. Tato práce je součástí eh, našich zásadních priorit posílení hospodářské a měnové unie, kdy chceme těsně spolupracovat s kolegy v komise na některých návrzích, které pak 6. prosince představíme. Jedna z, in, v jedné z iniciativ, eh, kterou se zabýváme, Jde o, o evropský eh, mechanismus stability, který by mohl být eh, zaintegrován do evropského rámce. A pak je tu také otázka SRM. Kromě toho je tu také, eh, kromě naší práce na bezpečném bankovním sektoru, tak se také zajímáme těmi centrálními protistranami neboli CCP, P, které jsou důležité z hlediska systémového rizika a jejich význam nadále roste. Před, předložili jsme tři návrhy na posílení finanční stability, kdy chceme zabránit další roztříštěnosti a nákladům. Takže se těším na další eh, dobrou spolupráci ve všech těchto otázkám s paní Swinberm a eh, s panem Langenem kde půjde o eh, revizi Emiru a také eh, přeskum CCP. Takže těšíme se na eh, rovněž rychlý pokrok z vaší strany. A nyní mi dovolte, abych se na chvíli vyjádřil ke kapitálovým trhům. Komise pracuje na plné obrátky, aby finance směřovaly do reálné ekonomiky, protože Brexit znamená, že potřebujeme mít vyspělé Ehm, kapitálové trhy eh, a ještě více než dříve. Minulý měsíc parlament rozhodl o tom, že přijmeme nová pravidla pro eh, standardizovanou sekuritizaci a v roce 2019 eh, pomůžeme firmám zjednodušit prospekty, když hledají kapitál na trzích. V dalším roce a Eh, půl, chceme integrovat kapitálové trhy ještě více, chceme dát spotřebitelům větší výběr a přístup malobchodním bankovním službám. Například v červnu jsme navrhli evropské označení, aby existoval eh, takzvaný PEP, e což je celoevropský penzijní produkt, kdy spotřebitelé budou mít jednoduchý a přenositelný produkt, na který se budou eh, vztahovat eh, ochrany eh, a který bude řešit problém stávající nízké úrovně úroku u spořicích účtů. Takže já tady vítám zprávu paní Intveld k této otázce. A druhý příklad se týká přeshraničních eh, poplatků přeshraničních pladeb, zejména eh, do mimoevropských eh, třetích zemí, kde budou představena další pravidla na začátku příštího roku, aby se snížily tyto poplatky při převádění peněz do zahraničí nebo při vybírání peněz z bankomatu při, cest, při cestování. A k tomu máme akční plán pro služby spotřebitelům, Ehm, a za třetí pracujeme na eh, návrhu na začátek příštího roku pro přeshraniční distribuci fondů. Chceme zvýšit počet fondů, které jsou nabízeny občanům napříč eh, Evropskou unii, aniž bychom snížili eh, ochranu investorů. A dalším naším zaměřením je výkon dohledu, kdy se zabýváme eh, financováním dozorových orgánů, chceme, aby byly lépe vybaveny eh, k eh, implementaci zbližování norem, kdy taky nám jde o to, aby rozhodnutí byla správně monitorována a vymáhána. A v souladu s principem subsidiarity chceme rozšířit evropská pravidla na některé cílené oblasti. Kromě toho tady bude také eh, další rámec pro eh, takzvané kryté, kryté dluhopisy. Tolik několik, několik příkladů eh, naší aktivity. Chceme nastavit správné podmínky a pobídky do roku 2019 a spoleháme se na podporu Evropského parlamentu v této Eh, v tomto úsilí. Jsou tu některé další příležitosti a to jsou například eh, nově vznikající finanční technologie. Pro, aby naše finanční období zůstalo relevantní tváří tvář novým trendům, musíme se připravit již nyní. Pokud jde o finanční technologie, tak Evropa se může stát globálním hráčem, což bude vyžadovat eh, konzistentní regulaci, abychom byli eh, schopni eh, jednat na úrovni celého trhu. Takže tu, to je otázka fintechu. Eh, chceme například řešit otázku crowdfundingu a peer-to-peer -peer lending. Ehm, a ehm, v nadcházejících dnech komise představí nové standardy pro implementaci revidované směrnice o platbách, která vychází z konzultace se všemi relevantními aktéry. Chceme posílit bezpečnost plateb online, Eh, takže bude existovat takzvané 2FA, eh, to znamená dvojúrovňová autentifikace, což je eh, záležitost, která v některých zemích už je standardní a chceme také zavést digitální platební služby, ať už jsou nabízené bankami a nebo fintechovými firmami chceme, aby existovala spolehlivá eh, komunikace mezi eh, fintechovou eh, oblastí a bankami. Dále, pokud jde o přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, tak to je rovněž velká příležitost pro náš finanční sektor. Tím, že nastavíme správné podmínky, tak se Evropská unie může stát středobodem nových investic a udržitelného financování Eh, některých projektů. To, bude, eh, to se bude řešit na nadcházejícím summitu pro financování klimatických iniciativ v eh, Paříži a skupiny na vysoké úrovni, expertní skupiny na začátku příštího roku, kde komise předloží akční plán o udržitelném a udržitelných a zelených financích rovněž začátkem příštího roku. Takže sjení poslanci a poslankyně, dokončení bankovní unie a unie eh, kapitálových trhů eh, povede ke, ke vzniku odolného bankovního systému, který občané potřebují. A já se spoléhám na Evropský parlament, že se mu podaří rovněž výrazně pokročit, abychom celou věc dotáhli ještě v tomto volebním období. Děkuji vám za pozornost. Máče. Eh. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo, jak tady kolegové vyslechli. Je toho tady opravdu hodně, hodně témat k diskusi. Jedno z nich, jak jste právě zmínil, je směrnice PSD 2 a tam právě zrovna po tom dialogu s vámi nás čeká ten přeskumný blok. Nyní tedy vystoupení jednotlivých kolegů a první paní Sander. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo. Chci vám poděkovat, že jste eh, tady mezi námi na naši výměnu názoru k vašim ambiciozním návrhům bankovní unie a unie e, trhů integrované. Eh, doufám, že budeme v příštích měsících na tom usilovně pracovat. Mám dvě otázky. První se týká investičních podniků. Komise připravuje navrh reformy režimu, prudenčního režimu eh, investičních společností. Většina těchto podniků jsou nyní ve Velké Británii zřízeny. Eh, nebylo by možné tohoto využít, tohoto legislativního návrhu a také revidovat eh, ekvivalenci trhu finančních nástrojů, která by zahraničním podnikům nabízela, nabízela možnost investovat do eh, trhu evropských Evropské unie. Toto je poměrně vágní ustanovení v tuto chvíli a neumožňuje eh, řídit riziko regulační divergence. Eh, je to ochrana finanční stability. Moje druhá otázka se týká crowdfundingu. Komise předpokládá legislativní návrh k financování, participativnímu financování. Ehm, to mm, podniky by mohly poskytovat služby podle podmínek, které jsou také v nařízení MIFIR. Mě by zajímalo, jaké řešení, řešení si komise eh, představuje pro větší harmonizaci, které by umožnily těmto podnikům poskytovat tyto služby přeshraničně. Děkuji. Uh, okay. Uh, thank you very much for... Dobře, děkuji mnohokrát za vaše otázky. Nejprve tedy první otázce přeskum obezřetnostního zacházení s investičními firmami. To je něco, co se momentálně připravuje. V této chvíli jsou obezřetnostní pravidla pro tyto firmy vymezeny v nařízení o, a v směrnici o kapitálových požadavcích. Vztahuje se to zejména na banky, protože ve většině případů to není nastaveno tak, aby to bylo relevantní pro investiční firmy nyní, ale byl nastaven nový režim, navržen nový režim pro investiční firmy, který by měl lépe odpovídat podnikatelskému modelu. My si myslíme, že to by mělo zajistit dostatečné pokrytí rizik a také, aby to bylo v souladu s cíly SEMU. A rovněž s ohledem na jejich velikost a propojenost s našimi subjekty si myslíme, že by investiční firmy měly zůstat v rámci stávající e, směrnice a nařízení a že by měly podléhat dozoru SSM, pokud jde o zapojení do bankovní unie. Dále, když se podíváme eh, na otázku ekvivalentu MIFID, tak to je něco, co momentálně také posuzujeme. Jak jsem řekl, toto je něco, co se připravuje a my pracujeme na pracovním dokumentu, ve kterém představujeme náš přístup k ekvivalentům po Brexitu. Čili to je, jak chceme přistupovat k těm ekvivalentům. Chceme zachovat ekvivalentní rozhodnutí pro klíčové jurisdikce před 3. lednem příštího roku. My konzultujeme členské státy, pokud je o rozhodnutí vůči USA či Švýcarsku a snažíme se, aby to bylo nastaveno tak, že když budou chybět některá ekvivalentní rozhodnutí, tak by to nebude problém pro evropské jurisdikce. Čili to je něco, na čem se pracuje a musíme to ještě dokončit. Potom dále ta problematika crowdfundingu. E, ve střednědobém přeskumu SMU komise předloží legislativní návrh pro financování peer-to-peer -peer a crowdfunding pro první čtvrtletí příštího roku. Měly by tím být ošetřeny problémy ve vztahu k fintech a ke střednědobému přeskumu, tak jak budou nastavovány platformy v rámci EU a jak se bude zvyšovat spolehlivost platform. Iniciativa postavena na tom, abychom umožnili, že tyto činnosti bude možné dělat na přeshraniční úrovni, tedy že se bude moci lépe využít potenciál jednotného vnitřního trhu, přičemž konkrétním cílem bude zajistit, aby ty platformy se mohly rozšiřovat přes hranice, aby byl nastaven režim licencí, tím bude možné, aby se to rozšiřovalo v rámci EU a nebude potřeba schvalování v každém jednotlivém členském státě. Děkuji, Pervanš Beres. Děkuji, pane komisaři. Mezi těmi legislativníma tématy, které jsme eh, řešili v rámci Unie kapitálových trhů, je text k měnovým fondům, který vstupuje v platnost 21.7. Eh, příštího roku a mm, týká se finanční stability Rusko, abychom se vyhnuli riziku ranů. E, v tomto případě vzpomínáte si, že jsme chtěli omezovat mm, určitou likvidační cenu a která hodnotu co se týče um, náhlých výběrů ať je to veřejný eh, dluh syna, a nebo mm, konvertován eh, Elvina. Kromě toho, no ovšem, mm, to jsou trhy na, to, to, je, to jsou praktiky na trhu eh, celé řady členských zemí, kdy je možné uměle stabilizovat cenu net asset value per share v případě negativních výsledků a pak eh, mm, debitovat eh, OL Vinov. Nemyslíte si, že toto jede proti duchu textu, který přijali koledisli, kolegisl, kolegislativa mohla by se stát novým zdrojem finanční nestability. Můžete objasnit zákaz těchto praktik, eh, které vlastně by mm, šlo proti duchu toho, co chtěla legislativa? v modelu Elvina mm, nebylo by lepší eh, pozastavit model v co se týče likvidity. Jaká chcete eh, přijmout rozhodnutí, aby eh, jste řešil problém shadow banking? Uh, okay, uh, um... Uh, thank you for this question. So... Ano. Děkuji, děkuji za... Market, uh, uh, funds, well, we are aware the... My jsme samozřejmě připraveni se podívat na to konkrétní téma, které jste otevřela. Mm, je to politická dohoda. Mm. To znamená, že Constant Net Asset Value fondy jsou předmětem přísných pravidel a neexistuje možnost ty pravidla obcházet, ale můžeme se na to podívat a podrobněji a pak ještě vás informujeme. Tak to bude rychle. Pak tam ale byla ještě další část mé otázky. Jaké návrhy e, přijmete proti boji proti š- shadow bankingu? Toto byl jenom první krok. Banking, uh, well, we indeed are uh, assessing uh, the risks of what though. Eh, my posuzujeme rizika těchto nových praktik nebankovního úvěrování, co to vytváří, a jsme připraveni eh, to řešit přiměřeným způsobem. Thank you, Case Winburn. Thank. Děkuji, Kate Swinburne. Děkuji, pane místopředsedo, za to, že jste dnes k nám přišel. A já bych chtěla poděkovat vašemu týmu, zejména týmu MIFID, který pr- pracuje tak usilovně na tom, aby implementační datum bylo 3. ledna. A my opravdu na základě těch dostazů, co dostáváme, víme, že ten váš tým pracuje velice usilovně a snaží se vyřešit některé ty problematické věci, aby datum bylo dodrženo. Takže mnohokrát děkujeme. A zároveň bych chtěla ještě zmínit některé ty nekonzistence, které se nám tady začínají objevovat, zejména pokud je o prodej projekt CME, kde máme vlastně dvě vlajkové, dva vlajkové legislativní akty. Já jsem se účastnila také posledního trialogu o Eh, oblasti sekuritizace a já musím říct, že tím, že jsem si prošla těmi trialogy a vím, kolik úsilí bylo věnováno těm detailům, tak je opravdu frustrující, když tam teď vidíme některé ty nekonzistence, které se nám objevují ještě předtím, než začala implementace do zákonů. Zejména bych chtěla zmínit návrhy EMA, klasifikace zajištění Special Purpose eh, Entities, SPS, a také protistran. To je něco, o čem jsme se bavili nedávno v rámci nařízení STS. A potom bych chtěla zmínit ještě jednu nekonzistenci, kde jsme opravdu velmi usilovně na tom pracovali v rámci nařízení Prospektus, abychom stanovili, jaká má být úloha některých <clears throat> těchto subjektů ve vztahu k NCA a ESMA. E a uh, musím říci, že v rámci nařízení se to tedy už nějak ošetřilo a my teď vidíme v rámci přeskumu, že vy vlastně už tam dáváte pravý opak toho, než co my jsme rozhodli. Eh, čili je potřeba, aby trh měl nastavenou stabilitu a jasná stabilní pravidla. A myslím, že tady máme problém, kdy neberete v potaz rozhodnutí, která už byla udělána u těch uzavřených eh, aktů. A to je něco, co začíná narušovat projekt SME. Takže chci se zeptat, jste si, jestli komise tohoto problému vědoma, chcete to nějak řešit? Ano, eh, tady k této věci. Tak v první řadě bych chtěl říci, že i my souhlasíme s tím, že je potřeba zajistit soulad a konzistentnost mezi jednotlivými eh, oblastmi regulace finančního sektoru. Eh, teď, když se velmi konkrétně podíváme tady na zajištění subjektů se zvláštním účelem SPE, tak ten návrh nijak nespochybňoval nakládání s těmito subjekty se zvláštním účelem v rámci zajištění STS. Jak už to bylo odsouhlaseno v rámci nařízení o zajištění, o sekuritizaci. Takže bez ohledu na dohodu o klasifikaci v rámci e, nařízení, to by mělo určitě zůstat a také by to mělo zůstat tak nastaveno, aby ty e, rizika nebyla předmětem povinného clearingu. Pokud se týká vyjednávání, tak e, Chceme, aby tady byly vyjasněny ty jednotlivé úrovně a požadavky záruk. A teď nevím, jestli ty subjekty se zvláštním účelem máme klasifikovat jako finanční či nefinanční protistrany. To je něco, co se momentálně ještě řeší na radě a my jsme připraveni mít tu diskusi i s parlamentem a najít nějaký směr ku, ku předu, jak z toho ven. Děkuji. A na, nyní naše nová poslankyně Karolina Ktygal. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také panu Dombrovskisci, že k nám dnes přišel. Podobně jako předchůdce v mé pozici i já eh, mám velký zájem o finance podpořené technologiemi, fintech. Finanční sektor je eh, narušen některými novými eh, technologiemi cloud computing a další. A dle mého názoru toto je něco, co může vrátit eh, spotřebitele do pozice, ve které byli předtím a ne tam, kde by už dnes mohli být. A já si myslím, že tyto nové příležitosti mohou být předmětem různých kybernetických útoků. A tím, že stále více spoleháme na různé algoritmy a cloudy, tak tady vytváříme nová rizika pro finanční stabilitu. My teď tady v tomto výboru řešíme novou právní úpravu pro protistrany a podobně a vy, vaši pracovníci, také pracují na novém plánu pro fintech. A jeden z cílů je zajistit hlavní věc, a to je finanční stabilita. A já se vás chci zeptat, jakým způsobem tyto hrozby kybernetické bezpečnosti zapracováváte do všech vašich návrhů. A potom mám druhou otázku na vás, jestli je komise připravena mít komplexní přístup k novým eh, komplexním rizikům kybernetické bezpečnosti a také zároveň zmírňovat dopady na naše spotřebitele. Dobře, děkuji. Děkuji vám za vaši otázku. Ano, je to skutečně tak. My máme pracovní skupinu pro finanční technologie, pro fintech v rámci Evropské komise, která se zabývá právě těmito věcmi, co jste popsala, těm, tím novým vývojem, jak tedy nové technologie ovlivňují poskytování finančních služeb, jaké se tady objevují nové příležitosti, ale zároveň také jaká nová rizika s tím souvisejí. A kybernetická bezpečnost je určitě jedním z těchto rizik. Jestliže tedy hovoříme o kybernetické bezpečnosti, je třeba zmínit, že to se neomezuje jenom na fintech, ale je to něco, co bylo výzvou a problémem už pro tradiční finanční instituce. Prostě bezpečnost v oblasti financí, to je velká výzva pro všechny. A Eh, poskytovatelé finančních služeb musí spoléhat na různé technologie při poskytování svých služeb a přitom musí tedy nastavit řádnou zprávu a řízení IT rizik. To je něco, co je určitě eh, jasné a bereme to všichni na vědomí během naší práce. Pokud jde o vývoj v oblasti fintech, tak jeden z hlavních principů, který my nyní řešíme, je technologická neutralita, čili bez ohledu na to, jaký typ technologie použijete pro poskytování služeb, musíme vždy zajistit, že tam bude náležitá míra obezřetnostních opatření, bezpečnostních pojistek na ochranu našich spotřebitelů. A samozřejmě ty e, mechanismy musí být nále, podle toho náležitě nastaveny. Děkuji. Dimitris Papadimoulis. Good morning, Mr. Dobrovskis, please. Já budu mluvit řecky. Ehm, chci přivítat pana místo předsedu ještě jednou v našem výboru a chci se zeptat, ehm, vzhledem k tomu, že před několika dny komise eh, zveřejnila své stanovisko k tomu, jak se vyvíjí řecká ekonomika. Předvídáte růst v Řecku v roce 2018 až 19 o 2,5 a snížení nezaměstnanosti. Současně hodnocení komise eh, říká, že eh, řecký státní rozpočet bude mít lepší výsledky a opatření, která snížila veřejné výdaje, vyhnou i daňovým únikům, což pomůže vytvořit přebytek. Bude to určitá dividenda pro vládu, kterou, která eh, bude mm, ve prospěch těch nejchudších v Řecku. Před několika dny v Řecku proběhla v Aténách schůzka na toto téma. Na základě vašich informací, vašeho hodnocení, domníváte se, že ten cíl, který byl stanoven, abychom měli eh, staff level dohodu v Eurogrupě eh, do 4. prosince, a mm, další hodnocení bude do ledna 2018. Je to proveditelné? Pokud vím, tak řecká vláda a komise se domnívají, že to je velmi důležité, pokud Řecko má e, mít možnost opustit podmínky memoranda do srpna příštího roku. Zajímal by mě váš názor. K Řecku. Řecká ekonomika eh, posiluje, což potvrzuje náš, eh, podzim, naš, podzimní předpověď, takže mm, pokračujeme, předpokládám pokračování růstu a pokles nezaměstnanosti. Co se týče fiskální stránky, tak Řecko má mm, dobré výsledky, lepší výsledky, co se týče fiskálních cílů primární přebytek 1,75 eh, HDP a vzhledem k tomu se vláda rozhodla, že část e, utratí za další sociální opatření, což je v souladu s naším e, eh, MOU. Mm, Řecko by mělo splnit příští rok svůj cíl primárního přebytku. Zalmíňujete lepší výběr daní. To je jedna z oblastí, kde se spolupracujeme s Řeckem, včetně posilování daňové administrativy, poskytování nutné technické pomoci a mm, sdílíme hodnocení, že rychlé uzavření třetí revize bude pozitivním signálem, že program běží a umožní Řecku eh, začít eh, se připravovat na úspěšné uzavření programu. Já bych nepřikládal dal tomu žádná specifická data, protože je třeba eh, splnit určité podmínky. Ehm, koncem tohoto roku a začátkem příštího roku. To je jasný eh, harmonogram, který máme také na paměti. To, je to jsou dobré zprávy. Děkuji, Enes Botason. Děkuji, pane předsedo. Mm, moje frakce je, má stále problém s tím uh, too big to fail. Banky pouze minimálně zlepšili absorb, schopnost absorpce ztrát, na určité, určité zlepšení na kapitálové úrovně, ale modelují svá vlastní rizika. Benchmarky, na kterém trvalo EP, i hodnocení PIS a nezávislými akademiky ukazují, že tyto eh, modely jsou nespolehlivé. Um, viděli jsme um, ten e, e, e, rámec rezoluce narazil na odpor vlád a věřitelů. Náklady na kapitál jsou vysoké, nižší než výnosy, protože jsou považovány za rizikové. Bankovní systém je více konsolidovaný než před krizí, tak tomu je v mnoha členských zemích. A co se týče rady pro certifikáty, tak i je evidentní, že evropské banky potřebují reformu. Ehm, je eh, nutné, mm, ty, tyto radikální reformy měly být přijaty již před lety. Ovšem návrhy toho, tomto směru narazily na politickou neochotu, nevůli. Kdy komise bude řešit tohoto slona v místnosti, tohoto, tento problém too big to fail? A nebo pokud se komise domnívá, že to vyřešené, a můžete to slíbit občanům, že žádné další peníze z daňových poplatníků se již nebudou nalévat do bankovního systému. K první otázce. Too big to fail. Jak víte, jsou různé způsoby, jak to řešit. Jedna možnost byla strukturální reforma bank. která, jak víme, se zasekla v Evropském parlamentu léta. Návrh komise byl přijat v roce 2014, rada přijala hm, stanovisko 2015, parlament nejednal. Proto to bylo nedávno staženo. mm, problém je stále otevřený, ale v letech, kdy jsme se snažili toto řešit jinými prostředky, včetně posilování obezřetnostních požadavků pomocí nařízení o kapitálových požadavcích, s předložením opatření na snížení rizika v listopadu minulého roku. Vy jste zmínil interní modely, proto jsme navrhli závazné, závazný poměr eh, leverage jako takový backstop pro interní modely bank. Také bazilejský výbor eh, to mm, projednával Eh, základní věc, takzvaný output floor. Jak to postihuje rizikovou citlivost plateb. Práce tedy pokračují a jsou tady další věci, které mají e, posílit stabilitu uměr financování, aby nedocházelo k nesouladu úvěrů versus um, tedy um, půjček eh, takzvaný trading book, ehm, Reformní balíček z listopadu minulého roku obsahuje celkové eh, stanoví eh, maximální celkové riziko pro systémově důležité instituce. Evropě aplikujeme minimální požadavky pro fondy a nárokovatelné závazky na všechny banky. Takže je tady celá řada prvků, které platí, které mají snižovat riziko, vlastně eh, je to snaha řešit too big to fail jinou cestou můžu jenom opakovat svoji výzvu na zákonodárce, včetně parlamentu, aby se rychle dohodli na tomto balíčku snižování rizik, který je v tuto chvíli na stole. Děkuji. Missed opportunity. Ano, byla to příležitost promeškaná. Nemůžeme samozřejmě vinit pouze komisi. Ale tříprocentní Eh, páka je samozřejmě ekvivalentní. Ale samozřejmě nemůžeme přejít eh, z too big to fail na too small to survive. Pokusíme se to udělat trošku vyváženě v, našich, v našem balíčku. Slovo má Marko Vali. Ano, děkuji, pane předsedo. Dávám chvilku čas, abyste se nasadili všichni sluchátka. Tak, já bych se chtěl připojit ke otázce předchozího kolegy, protože odpověď komise je určitě správná, ale Není z vaší strany žádoucí, aby komise ten návrh přece jenom nějak znovu rozjela nebo navrhla, protože jsou tady určité aspekty, pokud se týká bankovní unie, kdy nevždy eh, Berlín může ošetřit to, co potřebuje přispěvatel. A my jsme to viděli, že se to děje v Itálii, ale třeba i někde jinde, kde potom eh, se ten přispěvatel dostává ne do úplně dobré situace. Čili nebylo by dobré dát trošku důraz na to, že bankovní unie nebude kompletní bez určitého druhu separace. Mně by se osobně líbilo, kdyby komise se trošičku začala ubírat tímto směrem, protože z určitého pohledu velké banky jsou hodně proti. Takže jestliže komise chce eh, dát to, ten image, že má ty schopnosti na nejvyšší úrovni, tak by se měla vydat tímto směrem. A potom, pokud je o návrhy PPL, tak vy jste tady rozjeli ty konzultace a také jste se začali zabývat rychlou likvidací těch špatných úvěrů. Ale chci se zeptat, nemáte spíše pocit, že tohle to všechno, já nevím, kdyby to bylo možná pomalejší nebo opatrnější, že by to zamohl, pomohlo zabránit některým těm velikým ztrátám, protože vy, když začnete zrychlovat to vyprodávání, tak to možná není úplně dobré, protože ty banky potom se dostávají do problému a v současné době ty normy, jako třeba Berlín, máme problémy se spořiteli a s přispěvateli, které, kteří mají potom problém se svými vklady kdy eh, prostě říkám, kdybyste jim dali trošku více času, možná by to zvládli lépe ošetřit. A potom chtěl bych doplnit ještě jednu věc. Možná by bylo vhodné lépe eh, posoudit tu skutečnost, že banky mají uvnitř různá portfolia aktiv třetí úrovně. Čili když se dostanou do krize, nemohou, mm, oni potom se z nich stávají trošku rizikové a že by, kdyby tady byly některé ty minimální požadavky, tak by banky byly v lepší situaci. Děkuji. Uh, well, um, so, uh, number of... Takže máme tu celou řadu otázek, abychom se vrátili k too big to fail, jak jsem již popisoval tak od roku 2014 vlastně nebyl žádný pokrok návrhu komise. V té doby postupujeme s dalšími iniciativami, řešíme stejné otázky. Reaguji na eh, otázku pana Urtisona. MPL k těm konzultacím. Tady zřejmě hovoříte o e, těch konzultacích nastartovaných mechanismem SRM. tedy Single Supervisor Mechanism. A samozřejmě to, toto po, e, pojede do začátku prosince a SSM bude, e, bude zřejmě následovat Eh, výsled, se řídit výsledky této konzultace. A zpětnou vazbou z těchto konzultací. My se řídíme mandátem, který nám byl dán evropským MPL, k té, k té strategii k MPL. a v podstatě míříme několika směry, já jsem některé z nich popsal, včetně eh, plánu k těm eh, správcům aktiv, eh, k tomu rámci vymáhacímu pro ehm, insolvenci, insolventnost a um, akční plán s několika body, kdy máme také cílené konzultace k statutárním prudenčním pojistkám, ale jak jsem již řekl v poznámkách, tak v souladu s, ban- s mandátem, který nám byl e, udělen, tak to chceme uplatňovat pouze na nová, no, no, nové zákony, e, na nové půjčky tedy. Nové půjčky Eh, a pokud je řeč o, co se týče tedy aktiv a specifických bankám, tak máme úroveň 1, což je regulace, kde předkládáme určité návrhy v příštím roce. Dále úroveň 2, což jsou eh, dohledová opatření, což v podstatě provádí SSM, která má určitý rozsah působnosti zasahovat ve vztahu k bankám. Takže je to jakási eh, interakce mezi úrovní 1 a úrovní 2. Děkuji. Tento balíček mi připadá velice dobře nastavený a vyvážený. A nyní dostává slovo Marko Zany. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo Dombrovsky si, jak si dobře vzpomínáte, před několika měsíci tady probíhala velmi zajímavá rozprava mezi panem prezidentem Draghi a některými členy tohoto výboru a e, těmi zůstatky Target 2. Pan Draghi tady eh, formuloval různé hypotézy, že ve chvíli, kdy některá země opustí euro, tak všechny ty závazky odpadnou, zatímco v následném šetření dotazu některého našeho kolegy pan prezident Draghi v podstatě odpověděl, odpověděl Odmítl odpovědět na ten dotaz, pokud jde o platbu Target 2, třeba kdyby odešlo Německo. Ale přesto v roce 2012 váš předchůdce Oli Ren tady odpověděl na písemně položenou otázku, tedy oficiálně položenou otázku komisi a řekl, že jestliže některý stát z eurozóny se rozhodne opustit Evropskou unii dle článku 50 smlouvy, tak by tím se ukončila i jeho účast v jednotné měně. Já bych byl rád, kdybyste nám to mohl nějak vyjasnit. Vy jste zástupce komise, která je strážkyně smluv a já bych chtěl se zeptat, byl to snad nějaký omyl, nějaký milný výklad pana prezidenta Draghiho eh, k této hypotéze a nebo tady eh, komise v podstatě v oficiální reakci na oficiální dotazku položila chybnou odpověď, čili já opravdu, jak se říká v latině, terci datur, jedna z těch hypotéz prostě musí být správná. Děkuji. Jde o to, my jsme v podstatě rozhodli zasvětit eh, tomu eh, cíli, abychom vyvážili tu, eh, podst, tu podstatnou část toho slyšení s panem Dragem včera, kdy on to v podstatě rozpracoval. Vy jste tam nebyl, bohužel, ale jde o interpretaci. Krátkou otázku jsme vypracovali včera v dialogu s kolegy. Spr- správná interpretace tohoto, toho targetu, tak to je něco, co bylo včera dáno eh, včera, ale jinak můžete samozřejmě hovořit o jakékoliv části specifické formulace vytržené z nějaké věty a vyvozovat z toho, co chcete. Ale my jsme o tom o, o Target 2 hovořili včera mm, skutečně dopodrobna. A to není otázka Target 2, to je otázka interpretace smluv. A komise je v tomto ohledu zodpovědná a měla by reagovat. To myslím, že je snadná otázka, na kterou už odpověděl Oliren, ale prosím. skutečně je těžké pro mě se k tomu vyjádřit. In, ta včerejší interpretace, kdy, jsme, kdy se četlo velmi konkrétně tedy, eh, byla vel, velice konkrétní k tomu, co k tomu, v tom, jak, co k tomu zaznělo, ale není žádný mechanismus eh, odchodu z eurozóny a my tudíž nečekáme, že by nějaká ze, ze zemí opustila eurozónu. Nemyslím si, že je to reálná záležitost, kterou bychom se teď měli znepokojovat. Já se omlouvám, pane místopředsedo, takže potvrz, pot, můžete potvrdit, že oficiální odpověď komise Olirena za komisi byla v tom případě nesprávná, že pokud opustíte podle článku 50, nemůžete opustit eurozónu. Komise řekla to, co je ve smlouvě, že nemůžete odejít z eura, aniž byste odešli z Evropské unie. Samozřejmě můžete odejít z Evropské unie, máme článek 50, to samozřejmě o tom to víme. Je důležité vědět, že existuje článek 50, to je opravdu novinka. Ale vy jste se ptal na něco jiného, na odchod z eura. Oliden hovořila o odchodu z Evropské unie. Kdy, pokud odejdete, odejdete z, eh, z Evropské eh, unie, samozřejmě odejdete z Eurat. Na tom není nic originálního. Takže můžete potvrdit, že eh, předseda Draghi v podstatě neměl pravdu, když říkal, že v každém případě nem, není možný odchod z eurozóny. Ale to on nikdy neřekl. No samozřejmě není, není ve smlouvě není zakotven, zakotvena možnost samostatného odchodu z eura. Jenom z eura, ale ne z EU. Ivana Maletič. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. za všechny kroky, myž se zabýváte, vše, vše, všechno, čím se zabýváte v komisi s vaším týmem. Vy jste v průběhu vašeho úvodního projevu zdůraznil, že pardon, omlouvám se, říkáš se. Takže pokud jde o dotažení uh, eh, CMU, Unie katabálových trhů, uh, tak že chcete také odstranit největší bariéry volných, eh, volného toku kapitálu, což souvisí pak s, eh, s tou eh, včasnou restrukturalizací a takzvanou druhou šancí. Ehm, a eh, v tom nařízení o nesolventnosti. A já se chci zeptat, samozřejmě ten postup bude trvat po celý rok 2018 a měli bychom zajistit správné uplatnění pravidel v členských státech. Takže já se vás chci zeptat, jestli v komisi uvažujete o budování kapacity v členských státech, aby bylo možné včas eh, zajistit implementaci, abychom opět neměli rozdílné postupy v různých členských státech, jak tomu nyní je. Potřebujeme nějaké konkrétní řešení, pokud je o firmy eh, systémového významu. A dále bod 3 o udržitelných financích. Tady jsme v poněkud paradoxní situaci, že eh, výsledky výzkumu jsou daleko lepší než um, uh, v uh, inovacích a nebo výsledky startupů. Když máme startupy, tak narazíme na problém, když se, má, uh, když se mají rozjet potom, mají činnost rozjet ve velkém. A teď jde o to, jak povzbudit soukromé subjekty, ať už jsou to jedinci nebo firmy, aby investovali do um, eh, akcí eh, různých úrovní startupů, tak aby jim pomohli eh, v rozjezdu. Myslím, že to bylo, to byla řada otázek. Takže za prvé, nejprve k tomu úpadkovému řízení, k tomu rámci tak to je součást, součástí naší, eh, našeho plánu v, um, řešení eh, nesplatitelných eh, půjček, kdy děláme určitý benchmarking těch národních rámců, zabýváme se tím, jaké prvky fungují, jaké ne. A chceme to pak řešit um, uceleným způsobem. Máme tady um, národní eh, rámce, které jsou posuzovány v rámci eh, evropského semestru. Pak, je tu, pak jsou tu návrhy, včetně eh, té včasné restrukturalizace a druhé, druhé šance, která umožňuje preventivní restrukturalizaci a potenciálně umožňuje firmám pokračovat v činnosti, aniž by došlo k úpadku, který by firmu zlikvidoval, pokud je to životaschopná firma. A také pracujeme na potenciálním návrhu na zvýšením na prosazení vlastně záruk eh, z, ve, ve vztahu eh, k bankám a to u komerčních eh, půjček, kde figuruje nějaké zajištění Eh, kde by to mohlo dát určitý prostor pro ehm, bankovní půjčky. Vedli jsme tady konzultaci, která skončila v říjnu a hodláme předložit návrh v prvním čtvrtletí příštího roku. Dále jste zmínili udržitelné finance. K udržitelným financím, jak jsem již řekl, se budeme řídit závěry expertní skupiny na vysoké úrovni a akčním plánem na začátku příštího roku, kde bude celá řada iniciativ k tomu, jak nasměrovat více soukromých eh, investic eh, směrem k těm eh, ekologickým udržitelným cílům. A pokud jde o startupy, tak uvažujeme o lepším eh, eh, rámci pro rizikový kapitál a zabýváme se také výkonností malých a středních podniků a tím, čemu říkáme financovací eskalátory, čím se má zajistit financování pro firmy v různém stádiu vývoje aby se mohli i v Evropě tedy začít a potom se eh, potom naběhnout do většího rozsahu. Pan Fernandez. Bienvenido a Econ, como siempre. Děkuji. Já se chci zeptat na eh, komunikaci eh, ke sdělení bankovní unie EDIS je eh, obtížné pochopit, že na jedné straně má komise legislativní návrh už dva roky, na druhou straně interpretace eh, vlastně eh, neguje ten původní návrh. Takže to je stěží pochopitelné. Ehm, tady první fáze likvidity, podmínky, které byly zavedeny, že nesmí být žádný, předchá, žádný předcházející požadavek a um, podmínky pro um, poslední fázi mutualizace těch vkladů. Moje frakce je tímto velmi znepokojená mě by zajímalo, jak můžete mít jeden legislativní návrh a pak další, který je úplně jiný. Do jaké míry eh, Eh, respektuje komise svůj vlastní závazek respektovat další eh, fáze eh, realizací, která je v tom sdělení poněkud vágní. Další otázka. Um, vy oznamujete fiskální backstop pro celou Unii, což uh, by mohlo být v rámci ESM. Mě by zajímalo, jaký je váš postoj k debatě v Eurogroup, protože Eurogroup eh, hraje klíčovou roli při definování fiskálního backstopu. Zda to bude ESM. Bude nový předseda Eurogroup. Mě by zajímalo, jak si vy představujete budoucí spolupráci. Dobře. Co se týče bankovní unie, e, sdělení tedy, to je sdělení. To není, nejsou tedy dva legislativní návrhy na stole. Jediný je ten původní návrh z roku 2015. Naše sdělení mělo umožnit diskusy mezi kolegislátory, protože od roku 2015 nedošlo k velkému pokroku. že obavy, které byly zmíněny k návrhu EDIS, byla možnost morální rizik, proto navrhujeme některé prvky mm, zákonodárcům ke zvážení, jak tedy zavádět EDIS mm, více postupně s podporou likvidity, um, zajištění kvality aktiv, aby nehroz, ne, nebylo tedy to morální riziko pak k fázi dvě, která také zajišťuje absorpci ztrát a zachovává e, konečnou ambici toho návrhu, což je plně mutualizovaný systém pojištění vkladů v Evropě. Toto je tedy ta konečný, konečný cíl a ten je stejný. Pak k otázce fiskální backstopu. Hmm, my zvažujeme fond jednotné rezoluce, fiskální backstop, to by bylo v rámci ESM. To byla první diskuse, nedávná diskuse v Eurogroup. Řekl bych, že tady byla poměrně široká podpora ESM, aby fungovalo jako backstop pro Fond jednotné rezoluce. Myslím, že tato principiální dohoda stanovit ten backstop byla dosaženo již před čtyřmi lety a nyní bude na čase jednat a implementovat tento backstop. Role předseda Eurogroup, to není tedy um, k financová e, diskusy, je bude tedy e, volba příštího předsedy. E, tam už byla zahájena příslušná řízení. Děkuji, pan Jan. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. První se týká facility, což oznámil předseda Juncker, které, což má pomoci zemím, které nejsou v eurozóně, aby se dostaly do eurozóny. Jaké podrobnosti nyní existují, co se týče této facility nového nařízení, které bude navrženo? Fondy, které budou mobilizovány, prost, eh, tedy prostředky na podporu těchto zemí. Druhá otázka mm, se týká fintech. Předseda Draghi právě řekl, že virtuální měny eh, jsou již vlastně skutečností v evropském životě. S tím občané pracují. Chcete říci, E, za komisi něco o těchto virtuálních měnách. Děkuji. Uh, okay. so on... Dobře. K první otázce. E, co se týče balíčku EMU, prohloubení EMU, My připravujeme podporu mm, před e, přijetím eura pro ty státy, které seriózně pracují na přijetí eura. Jak zdůraznil předseda Juncker ve svém projevu stavu Unie, je to technická pomoc především, ale někde i to může být i finanční pomoc. K technické pomoci můžeme mm, navazovat na Eh, službu Komise pro strukturální podporu eh, a pod programy podpory strukturálních reform. Důležité je, že to signalizuje více aktivní postoj komise a větší ochotu se angažovat. Místo tedy um, takového přístupu poměrně neutrálního, tak komise vysílá signál těm, kteří pracují na přijetí euro, že mohou počítat s cílenou podporou a aktivní účastí Evropské komise. Poté k otázce digitálních nebo virtuálních měn. Toto již zdůraznilo ECB a další centrální banky. Mm, virtuální měny nejsou měny jako legální měna a e, je třeba k ním přistupovat jako k komoditám a musíme posoudit potenciální rizika a řešit je. Praktický příklad. Již v našem návrhu eh, směrnice proti praní špinavých peněz, tak tam již byly požadavky na distributory virtuálních měn, aby zajistili příslušné záznamy orgánům či trestním řízení, pokud to bude nutné. Pokud se objeví rizika v souvislosti s virtuální měnou, budeme připraveni jednat a přijít s konkrétními návrhy. Stejně jako v některých specifických oblastech jsme to učinili. Děkuji. Děkuji, Děkuji, pane místo předsedo. Já mám dvě otázky. Jedna se týká bankovní strukturální reform já a Gunnar Hetmark, kteří se spíše přichylují k tomu, že mm, vzhledem k tomu, co všechno už bylo provedeno, aby byly velké banky bezpečnější, tak již není potřeba strukturální reforma bank. To je legitimní názor. Já si náhodou myslím, že problém too big to fail ještě nebyl vyřešen. A Ehm, mm, doporučení komise v rámci eh, zprávy Likan stále platí. Je to ale obtížné, kdo vlastně má pravdu. Byli jsme zablokováni. Já mám návrh pro vás. Proč se znovu nesejdete, nesvoláte skupinu Likan, abyste se mohli rozhodnout, zda to stažení by nemělo vést k jinému návrhu, možná ještě lepšímu, který by řešil problémy, které ještě nejsou vyřešeny. A nebo zda má Gunnar Hekmar pravdu, zda to už, že to už není potřeba. Takže moje otázka na vás. Byli byste připraveni připravi, zvolat skupinu Likanen a nalézt nebo dostat se tak k jasnému doporučení, kdo má pravdu. Všichni bychom z toho měli prospěch. Tak to je moje otázka na vás k strukturální reformě bank. Eh, k Distributed Ledger Technology, Bitcoin. Já chci navázat na to, co řekl pan Stolojan. My jsme zveřejnili zprávu v tomto parlamentu. Já jsem byl zpravodajem k této technologii. Eh, Vyzvali jsme k vytvoření pracovní skupiny, abychom anticipovali rizika. Já se domnívám, že ten trh Bitcoinu je bublina. A pracovní skupina by měla ideální um, příležitost varovat investory před něčím nebezpečným. Já se obávám, že prasknutí této bubliny, ehm, této technologii, která je velmi zajímavá, dá špatné jméno. Takže kdy um, bude pracovní skupina k Distributed Ledger Technology, která by nám pomohla v podobných situacích a v podobných situacích, které nastanou. Děkuji. Dobře. K první otázce bankovních strukturálních reform. Zase je to něco, co komise nějakou dobu vlastně chtěla uchovat. Návrh byl mm, v roce 2014, tehdy intervenoval Jonathan Hill. V říjnu minulého roku jsem se také sešel s vyjednávacím týmem parlamentu, abychom ten de, tu, tu slepou uličku nějak vyřešili. Nyní je o rok později a deblokace e, tohoto tématu se neposunulo. Bohužel není praktický pokrok. Nikam se to neposouvá. Jak jsem řekl, nyní um, část těchto věcí jsou v, je v dalších oblastech regulace finančního sektoru. Tylak, Emerald, a další prvky tohoto balíčku dokončení bazilického rámce. Já se musím zamyslet na tou otázkou. Mohu to otevřít s panem Likanenem, s kterým se sejdu eh, na mm, jednání řídící rady vyslechnu jeho názor. Co se týče Distributed Ledger Technology, tak to je, myslím, věc, kterou sledujeme velice úzce ve pracovní skupině FinTech. Také Evropský parlament inicioval pilotní projekt – Eh, se o gateway finanční transparentnosti a nyní pracujeme na tomto projektu a odhadujeme, že ten projekt dokončíme v prosinci. Um, bude k dispozici tedy demonstrace, softwarová demonstrace tohoto systému veřejně na internetu k dispozici. Uh, a také zveřejníme technickou dokumentaci. Výsledky, které jsme sdíleli s parlamentem a s národními orgány jako ESMA. V každém případě ehm, navrhneme pokračovat v této práci také financováním rozpočtu 2018 pilotního projektu. Mm, co se týče identifikace kotovaných firm a zástupců mm, fyzických osob. Takže sdílíme vaše hodnocení, že to je skutečně zajímavá technologie a měli bychom hledat cesty, jak ji co nejlépe využít a jak řešit rizika. Thank you very much, Ludek. Děkuji, slovo má pan Luděk Niedermayer. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám vás tady, pane komisaři. Já budu mít tentokrát takovou spíše obecnou otázku, protože obvykle tady řešíme hodně takové technické, odborné věci a jak víte, často ten uh, háček je právě v tom detailu, ale uh, já bych byl rád, kdybychom se teď pobavili o nějakých výsledcích a chtěl bych tady zmínit vlajkový program Rady pro toto období a to je program několika uní, bankovní unie, kapitálová unie a energetická unie. A chtěl bych se zeptat, jaká je pravděpodobnost, že budeme skutečně schopni představit předběžné výsledky. Když se bavíme o bankovní unii, mám pocit, že tady je zásadní EDIS a asi nejproblematické, když se dívám na sdělení komise, tak tam je seznam celé řady překážek. Ale podívejme se na to z druhé strany. Co podle vás by bylo možné udělat, abychom ty překážky překonali? A jaká je pravděpodobnost, že před koncem období se podaří dosáhnout dohody a že budeme moci zajistit dokončení bankovní unie. A potom asi ještě složitější je kapitálová unie, unie kapitálových trhů. Víme, jak tam je opravdu dobře nastavit tu mm, to vyrovnanost a bylo to jedno z top priorit, ale zase tento projekt je ještě více složitější, takže opět tam se vy jako komise, co si myslíte, že od nynějška za rok bude možné prezentovat eh, jako výsledky, zda se podaří naplnit alespoň některé z těch cílů, které jsme očekávali a které jsme spojovali s tímto projektem před třemi roky. Děkuji vám. Dobře. V první řadě bych chtěla říci, ano, samozřejmě, my velice doufáme, že se nám podaří dokončit tu práci, dokončit bankovní unii a unii kapitálových trhů. A e, velmi usilovně na tom pracujeme a také spoléháme na Evropský parlament, abychom toto posunuli ku předu. Ty klíčové aspekty bankovní unie, které bych rád vypíchnul, jsou balíček na snižování rizik z listopadu loňského roku, který byl předložen a první dohody už byly dosaženy, pokud je třeba o hierarchii věřitelů a ty limity vysokého ohrožení. Eh, potom nám zbývá ale dotáhnout ještě některé ty zbývající body, potom EDIS a Single Resolution Fund. Takže to já asi vidím jako ty klíčové věci, které musíme zajistit, abychom dokončili bankovní unii. Pokud je o kapitálovou unii, tak eh, tady, jak už jsem říkal, jsme dosáhli asi dvě třetiny původního plánu, už jsme splnili a musíme Eh, tedy dotáhnout ten původní akční plán, ale jsou tady některé iniciativy, které jsou předkládány, jako třeba celoevropský důchodový mm, produkt. To doufám, že se nám ještě také podaří dosáhnout, dotáhnout v rámci mandátu. Nedávno jsme předložili přeskum evropských dozorových eh, orgánů a to myslím, že také tady nějak postupuje a kapitálová unie. My tady chceme předložit také akční plán pro maloobchodní finanční služby a poplatky, zejména ve vztahu k zemí mimo eurozónu, pokud jde o krytí dluhopisů, čili je tady celá řada iniciativ a možná je tady ještě širší kontext, třeba rámec eh, úpadkový, insolvence, to sice úplně v tom striktním slova smyslu není kapitálová unie, ale také to je důležité pro to, aby byla dokončena unie kapitálových trhů. Takže zase tady bych chtěl apelovat na Evropský parlament, aby pracoval spolu s námi, abychom do toho dotáhli co nejdále. Děkuji. Pervanč Beres. Myslím, že euh, Děkuji. Pane místo předsedo, vy jste tady přednesl tady, vy jste tady informoval o návrhu komise, o um, přeskumu uh, evropských agentur. A na začátku naší rozpravy, když teď řešíme určitá znepokojení ze strany jednotlivých subjektů, jsou tu tedy určité otazníky ohledně vztahu mezi stávajícími správními strukturami a tí, tou eh, výkonnou radou. Mohli byste v tomto slyšení říct něco více o těch důvodech vašeho návrhu, když víme, že um, v průběhu práce tady v Evropském parlamentu jsme měli možnost eh, hovořit s Jacques de la Rosie o nutnosti oddělení funkce regulace a dohledu což je důvod, který vás vedl k tomuto návrhu. A pokud ano, jak pak odpovědět na tu kritiku, spočívající v tom, že ta uh, zpráva je příliš komplexní, jak vysvětlil pan Draghi a předtím Daniel Louis. Uh, možná je tu určitý manevrovací prostor pro zlepšení eh, té situace, kdy eh, vlastně do toho zasahují eh, všechny faktory. Několik kolegů se vás ptalo také na výzvu Bitcoinu. Neměli bychom náhodou využít tohoto přeskumu ESA, aby z hlediska dohledu, aby se zajistilo na evropské úrovni určitý dohled, přímý dohled s určitými samozřejmě nástroji, eh, které tomu budou uspůsobeny, aby tato nová technologie eh, samozřejmě mohla rozkvétat, ale eh, v dobře regulovaném rámci, aby se zabránilo určitým rizikům praní špinavých peněz, financování terorismu nebo kyberútoku. Uh, okay. uh, thank you for those. Uh, ano, děkuji za vaše otázky. Takže nejprve přeskum ISIS a úpravy, které jsme navrhli ke zprávě a řízení. Tak, eh, my jsme tam navrhli takovou klíčovou změnu, a to sice vytvoření výkonné rady v rámci Evropského dozorového orgánu. Mm, a ta myšlenka byla taková, aby rozhodovací postupy tam byly více efektivní tom smyslu, abychom eh, tam nastavili lepší komunikaci mezi předsedou a schromážděních národních dozorových agentů eh, subjektů, protože někdy to, co vidíme na tom schromáždění těch národních subjektů, je to, že mm, že jsou tam určité tendence chránit eh, svou vlastní jurisdikci, ne vždycky dostatečně aktivně intervenovat do jiných jurisdikcí, čili eh, vytvořením té exekutivní rady bychom delegovali některá rozhodování na tuto výkonnou radu a mm, na tu správní radu by přešly ty horizontálnější věci, strategičtější věci a pak by tam byla tady tato výkonná rada. A tím si myslíme, že ta zpráva a řízení by byla efektivnější, ale eh, prostě zatím je to návrh, který byl předložen a musíme to ještě projednat se spoluzákonodárci, abychom viděli, zda bude potřeba nějaké další vylepšení a úpravy v této věci. A potom ještě některé další věci, co jste zmínila, SSM a podobně. Tak a teď eh, další otázka se týkala bitcoinů. Já si myslím, že to spadá do toho širšího mandátu, kdy jsme navrhovali, aby ty finanční technologie měly mandát SSAP. Čili eh, to je jedna z těch konkrétních věcí, že jsme chtěli rozšířit ten mandát na eh, čistší, udržitelnější finance a je to tedy mandát, kterého se chceme držet a mělo by to být ošetřeno na celoevropské úrovni takže tady potřebují dozorové orgány ty potřebné nástroje pro to, aby mohly nějak reagovat na vývoj v této oblasti a my si myslíme, že regulace na celoevropské úrovni by byla pro finanční technologie mm, přínosnější, protože by umožnila věci řešit přeshraničně a to by bylo efektivní. Děkuji. No, každopádně my jsme zákonodárci, takže my to chápeme, my víme, o co se jedná, my jsme s komisí se bavili o některých těch vylepšeních, takže když se ptáme, je možné to vylepšit, tak jistě, je to možné vylepšit, pokud my se rozhodneme, že to uděláme. Každopádně eh, chápeme, že komise si je vědoma toho, že tady je ještě nějaká marže pro řešení těch problémů a uděláme, co bude v našich silách a máme tady výborné zpravodaje. Gunnar Hockmark. Děkuji mnohokrát. A já bych tady chtěl poděkovat mému týmu a kolegům, kteří tady zmínili důležité body. Já se domnívám, že když vám, vám chybí klíče, Měl byste se dívat, kde jste ty klíče upustili a ne hledat semafory. Čili snažím se říct, lepší je lépe definovat problém, než ho začneme řešit a ne řešit nějaký problém, který si jenom představujeme, že někde je. Já bych tu diskusi ale rád posunul ještě trochu dále. Ta diskuse vždycky se týká systémových rizik. A když eh, se díváme na celosvětovou ekonomiku, na evropské ekonomiky, tak vidíme, že jeden z problémů je příliš vysoké dluhové zatížení. V USA došlo k obrovskému nárostu od doby vypuknutí krize. A já mám na mysli soukromé zadlužení i veřejné zadlužení. V Evropě také došlo k velkému nárůstu. My jsme tu dluhovou krizi vyřešili tím, že jsme začali půjčovat více peněz a vidíme také, jak to vypadá v různých azijských ekonomikách. A to bylo takové ponaučení z finanční krize, kdy jsme viděli, jak vzájemně závislé jsou finanční a bankovní systémy. Potom také vidíme, že je tady veliký problém pro finanční stabilitu v některých členských zemích, který spočívá v nedostatku finančních investic. Protože čím vyšší je ta míra, čím vyšší je růst, tak tím vyšší počet nesplácených úvěrů budete mít. To je také jedno systémové riziko, jeden typ systémového rizika. A já bych se chtěl zeptat, eh, samozřejmě můžete hovořit s panem Likenenem, můžete se zeptat, zda jsou tam nějaké jiné alternativy, než to, co se řešilo v rámci skupiny, ale možná bychom neměli se vracet zpátky, ale měli bychom se dívat do budoucna, nebo alespoň z, z přítomnosti. A zeptat se, proč nemít nějaké nové důkazy, podklady, ne o té regulaci, ale skutečně se podívat tam, kde vidíme systémová rizika v celosvětové ekonomice a v evropské ekonomice a jak na to reagovat, co s tím uděláme. A já si myslím, že to, co bychom měli dělat, je něco jiného, než se vracet k těm starým problémům a říkat, že banky jsou moc velké. To je sice jednoduché, to se dobře za, zasadí do politické retoriky, ale zkušenosti nám ukazují, že ty problémy s finanční stabilitou nebyly někdy ty velké univerzální banky, byly to třeba ty malé banky, investiční banky a jejich vzájemná propojenost a také samozřejmě dluhová zátěž. Čili jak mít takový přístup, který byl více moderní, více zaměřený do budoucna. Možná to nechám na svých vážených kolezích, aby to také trošku pořešili. Eh, ano, je tu celá řada otázek. které se týkají jak makroekonomického sektoru, tak finančního sektoru, vysoká úroveň zadlužení, a to jak veřejná, tak, ve, veřejného, tak soukromého sektoru to samozřejmě vnímáme jako rizikový faktor a proto se zaměřujeme na snížení zadluženosti a to i v těch ehm, doporučeních pro jednotlivé státy, kde řešíme některé členské státy ve vztahu k dluhu, který narostl v soukromém sektoru, ať už jsou to hypotéky nebo jiné půjčky a způsobu, jak ehm, to zpomalit. Takže tady jsou nepochybně rizika. Je to něco, co by se dalo řešit prostřednictvím rů, různých eh, tedy metod, například ehm, je tu fond SRM, anebo možnost diferenciace rozvah bank, dále jsou eh, tu eh, eh, cené papíry a státní dluhopisy, a priority, které chceme potvrdit zítra v kontextu našeho podzimního balíčku který je součástí evropského semestru, tam se hodnotí všechny tyto faktory. A pokud jde o posouzení takzvaného systémového, systémového rizika, tak tady myslím, že poměrně dobře chápeme systémová rizika, před nimi stojíme. Měli bychom k tomu přistupovat progresivním způsobem, to znamená chápat jak stávající rizika, tak také vnímat nově se objevující rizika. Právě třeba fintech, nový vývoj, příležitosti a rizika, nebo udržitelné finance jako takové. Třeba klimatické změny, které také vnímáme jako potenciální zdroj dlouhodobého rizika Čili je tu celá řada nových prvků, k nímž bychom měli přihlédnout a budeme k tomu přistupovat, i jak jsem ji říkal, progresivním způsobem. Děkuji. Některé z otázek které jsem chtěl zmínit, směřují na vás, například pervánč k těm EZA. Já si dovolím možná má posledních otázek. Otázka těch CCP třetích zemí a dozor, dohled. Je to samozřejmě zásadní návrh a my ho podporujeme. Ale vnímáme dvě otázky, nebo tři možná, záležitosti, nad kterými je nutno se zamyslet. Za prvé, jak předejít riziku příliš eh, komplexní zprávy, kde bychom měli příliš mnoho témat na stole. Máme tu ty Eh, tedy regulární orgány ESMA, eh, Evropskou centrální banku a další, takže jak vnímáte tu možnost zlepšení, pokud jde o zjednodušení té celé struktury. Za druhé, velice dobře jsme si prostudovali stanovisko komise v článku 22 Vnímáme to tak, že záměrem je udělit ECB tyto kompetence, zároveň předejít určitému eh, překryvu s pravomocemi dalších institucí. Musíme pochopitelně zachovat měnové pravomoci ECB, ale jak vnímáte tu, tuto záležitost celkově? Jak a co jsou podle vás ty potenciální překrývající se kompetence, které se snažíme řešit uh, tou úpravou statutu? A pak třetí otázka. Mechanismy ekvivalence se třetími eh, zeměmi kdy zároveň musíme zabránit tříštění trhu, máme tu, musíme dosáhnout dobré dohody se Spojenými státy. Čím by se daly tyto problémy řešit? A konečně chci ocenit ten vyvážený přístup, který jste předložili k eh, MPL konzultace komise je jasnější, pokud jde o to, co by měli řešit regulátoři a co by se mělo eh, řešit legislativou. A eh, pak je tu samozřejmě prudenční pojistka a eh, potřeba uceleného balíčku a souboru opatření, které bude řešit některé stávající problémy nebo problémy z minul, přetrvávající problémy z minulosti. A já povzbuzuji komisi v tom, aby se stala součástí toho, čemu Draghi říkal, spojené úsilí institucí, což potřebujeme k tomu, abychom řešili, abychom omezili MPL, MPL a abychom zabránili některým nežádoucím nechtěným účinkům. Děkuji. K první otázce. pokud jde o eh, dohled na eh, CCP třetích zemí, tak tady je ten návrh takový. Začí, CCP začínají být systémově důležitější, eh, máme více, stran, více tedy obchodu prostřednictvím těchto ústředních protistran a jsou tudíž důležité, důležité z hlediska finanční stability. A pokud jsou ze třetích zemí, tak samozřejmě potřebujeme nějaký systém dohledu, a v případě klíčových eh, systémových CCP potřebujeme určitou možnost zajistit, aby příslušné orgány mohly eh, mohly eh, nějakým způsobem zajistit jejich lokalizaci ve vztahu k jejich pozici na vnitřním trhu. A pokud jde o tu strukturu, ESMA ECB a Evropská komise spolu působí a dovnímáme se, že je to vyvážená struktura, vyvážený přístup, který tu navrhujeme. Což zrcadlí i článek 22 statutu Evropské centrální banky, němž souhlasíme, že Evropská centrální banka by měla převzít tyto kompetence, protože to vycházelo z předchozího výnosu Evropského soudního dvora, který dává možnost eh, Evropské centrální bance rozhodovat o té lokalizační eh, politice ve vztahu k CCP. A to konzistentním způsobem s návrhem EMIR. Čili to je ta základní myšlenka, aby existovala určitá konzistentnost mezi legislativou. Pak pokud jde o mezinárodní dimenzi, mezinárodní eh, dopady, tak tady vnímáme samozřejmě určitě znepokojení našich mezinárodních partnerů ohledně toho, jaké to má dopady na třetí země. Tady myslím, že je to velmi jasné, že chceme ujistit třetí země, že to nijak eh, neruší naše předchozí rozhodnutí a že jsme připraveni těsně spolupracovat s našimi partnery, eh, abychom zabránili eh, jakémukoliv tříštění trhu. Pokud jde o MPL, tak pracujeme na akčním plánu, Chceme spolupracovat s parlamentem, abychom dosáhli přístupu, který bude vyvážený, abychom vzali v potaz různé úrovně rizika ve finančním systému. Děkuji, pane komisaři, pane místopředsedo Dombrovsky, si za nesmírně obohacující a plodnou výměnu názorů. A nyní tedy nás čeká hodně práce a spoleháme se na další eh, dialog s komisí v klíčových legislativních otázkách. Děkuji.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 So, good morning. We move to point eight of the agenda. Our... Přejdeme k bodu 8. Eh, Skrutine, eh, no, kontrola delegovaného aktu v přenesené právomoci a možná opatření. Budeme mm, se věnovat dvou tématům. Poslední část se bude týkat toho druhého tématu, je to, to známé RTS Eh, to znamená eh, identifikace klienta a bezpečná komunikace. To všichni znáte, nebudu to opakovat. Eh, diskuse tady už proběhla, byla živá. A závazek komise k tomu tady padl. My chápeme, že toto možná bude poslední návrh, snažící se sladit různé body, které bych samozřejmě přivítal, ale my musíme samozřejmě lépe pochopit um, ehm, RTS, oddělení um, těch um, subjektů podle příslušného nařízení, které již bylo přijato komisí v říjnu ale období pro parlamentní kontrolu stále trvá. Já se raději k tomu vyjádřu dřím později a mm, smechneme komisi. Já bych navrhoval, abychom nejprve dali slovo komisi a kterou samozřejmě chci přivítat. V Jakobse další. Máme tady také DG Competition, EBA a ECB. Takže velice eh, mnoho hostů, můžeme si tedy vyslechnout jejich informace od nich a dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, já jsem velice vděčný výboru Ekon za tuto příležitost projednat tuto, tento důležitý regulační standard pro se úspěšnou implementaci PST2. Je to eh, složitý legislativní návrh, asi víte, jak je to kontraverzní. Tento standard my chceme realizovat plný potenciál v směrnice o platebních službách v souvislosti s inovativními službami, platebními a proto potřebujeme otevřenou, spolehlivou komunikaci mezi bankami a poskytovali těch, těchto služeb. Všechny strany v těchto diskusích se shodly, že ideálně bychom měli mít standardizovaná rozhraní ATIs v celé EU. Nikdo nechce zachovat stávající metodu přístupu k účtům, buď v rámci online interface a nebo celé řady jiných interfejsů v každou zemi a každou banku. Skutečně inovativní trh platebních služeb se nejlépe bude rozvíjet, když budeme mít otevřené prostředí se standardizovanými rozhraními. To je tedy cesta, jakou chceme jít, ale doposud nebyl konsenzus, jak se tam dostat. Zaměřím se na eh, rozdíly a společné eh, věci mezi návrhem a eh, postem komise. Komise souhlasila s EBA, že dedikovaná rozhraní by měla být povinná pro poskytovatele třetí stran. Banky a spotřebitelské organizace se s, s tím velmi spokojeny, jeli fintech se obával, že to dá příliš velkou moc bankám které mohou znemožnit fintech nabízet dobré platební iniciační a iniciační služby trvaly na zárukách. My jsme e, pracovali na těchto zárukách. Eva se pokusila definovat požadavky pro dedikovaná rozhraní v komisi. Jsme měli pochybnosti o e, možnosti předvídat absolutně všechno a proto jsme se zaměřovali spíše na pobídky. Přišli jsme s mechanismem, povinným mechanismem fallback. Šlo o mm, identifikaci poskytovatele třetí strany a přísné podmínky, e, za jakých by bylo možné to používat. Není tedy volná volba fintechs mezi dedikovaným rozhraním a online bankovním rozhraním, jak by se přál fintech, Banky si stěžovaly, že budou muset poskytovat fallback mechanismus, i když mají plně funkční dedikovaný rozhraní. A um, nemuseli by vyvíjet dedikovaný interface, pokud by museli stejně adaptovat svůj vlastní interface pro použití fintex. Proto jsme navrhli výjimku pro banky s dobrými dedikovanými interfejsy, že nemusí navíc ještě poskytovat fallback mechanismus. Toto je pobídka pro banky vyvíjet rychle, dobré, dedikovaná rozhraní, pokud je nabídnou trhu tři dny před aplikací technických standardů a pokud budou fungovat pro všechny hráče na trhu, pak národní kompetentní orgány musí vyjmout tyto banky a tyto banky pak nemusí rozvíjet fallback mechanismus. V praxi to znamená, že banky by se měly zaměřit na dedikovaná rozhraní a na úzkou spolupráci s Fintex, aby zajistili potřeby bank a Fintex. Dosáhnout tohoto cíle pro tisíce bank bude důležité mít EPI standardy a nerozvíjet, eh, nevyvíjet vlastní řešení v každé bance. Ochota spolupracovat a služby komise je chtějí eh, doprovázet v jejich snaze Eh, vyvíjet příslušné standardy v souladu s PSD 2 a další legislativou, především obecnou ným nařízení na ochranu dat, které vstoupí platnost v květnu. Takže nečekejte podrobný seznam požadavků dedikovaných rozhraní, ale spíše pravidla, která vytvoří pobídky pro všechny hráče, spojit cíly a vyvíjet celoevropský Eh, prostředí otevřeného bankovnictví ve prospěch spotřebitelů i v biznesu. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě ďábel je v detailech, ale zdá se, že z mého hlediska je to zlepšení. Protože spíše jsou tady tedy pobídky vyvíjení rozhraní a minulé mm, sdělení měl nežádoucí účinky. Teď dám slovo Markusu Ferberovi jako zpravodaj. Děkuji, jsem rád, že máme příležitost zase mluvit o PSD 2, protože e, se objevily mm, zvláštní věci v novinách, především v Německu to bylo velké téma. Všechno se to směšovalo, platební služby, informace o kontech a všechno možné. Já chci připomenout Evropskému parlamentu při jednání o PDS 2 šlo o to, aby byly rovné podmínky v Evropě, aby byla rozumná hospodářská soutěž, aby bylo zajištěna práva spotřebitelů a ochrana dat. To je tedy hlavní cíl PSD 2. Kdo tedy šíří hororové zprávy, že Google a Facebook, pokud mohu citovat z jedných německých novin, že v budoucnu budou vládnout nad údaje v účtech, to prostě není pravda. Na této nízké úrovni, co se týče kvality argumentů, e, nyní probíhá diskuse. Jsem překvapen, že výbor Libé Eh, se zabýval otázkou, zda PSD2 je v souladu s eh, směrnicí o ochraně dat. Komise ujistila, že je respektována ta směrnice a vychází z toho, že když komise něco navrhne, tak respektuje evropské právo, ale myslím si, že tady to je věc, kde bych rád slyšel odpověď ze strany komise. Dále nám jde o to, mm, když se zaměřuje na ochranu spotřebitele, aby banka nerozhodovala, zda platba bude fungovat, ale spotřebitel, když mám účet přes nějakou alternativní platební cestu, tak abych mohl také zaplatit v rozumné době, aby to proběhlo. E, proto jsem vděčný, že komise se tím zabývá. To byl požadavek pro vyjednávací tým komise, tedy Národní kompetentní úřad nakonec by měla mm, toto osvobození udělit. E, je otázka, zda to bude stejně kvalitní ve všech členských zemích, ať je to velký nebo malý členský stát, nebo stát, který je velmi otevřený, kde to bude vzhledem k velikosti snazší to dosáhnout, toto, tedy to osvobození, aby ten, kdo tam dělá ten dohled, aby zajistil, že požadavky PSD2 budou tedy respektovány. Jako mm, jedna otázka byla, E, u velkých e, klientů výjimky z, auten, e, z, z ověření klienta, když je tam třeba můj oblíbený příklad je komise, aby každý pracovník nemusel individuálně uh, zabukovávat své cesty, aby to dělal někdo centrálně z různých účtů, nebo by se to přidělovalo různým rozpočtovým linkám, tak aby bylo zajištěno, že toto bude i nadále možné. A nebo si bude muset každý úřední komise sám bukovat své cesty, protože e, ehm, autentizace, autentizace klienta tedy mm, už nebude jinak možná. Dnes e, e, například Champions League, když cestují fotbalová družstva, tak si každý hráč nebukuje sám, ale bukuje to jedno místo pro celý manšaft. Přesto původním návrhu byla silnější ověřování klienta jako nutné, tak eh, zda tento mm, pro, problém byl pragmaticky vyřešen, zda byla, zda byla zaručená ochrana. To jsou věci, které probíhají v každodenním životě a měly by fungovat i dál. To jsou tedy otázky, jaké mám jako zpravodaj. Dáme samozřejmě slovo CBA, možná nejdříve ještě první kolo otázek dokončíme a pak dáme slovo ECB, EBA. Pan Ludvigsen. Komise musí zajistit, že by dodavatelé měli přístup k klientům konta přes online rozhraní. V bodech odůvodnění směrnice o platbách se říká, že technické standardy musí být neutrální a podporovat konkurenci a s e, rovné konkurenční podmínky na trhu platebních služeb. Souvisí to s tím, že technické modely dobře fungují a 15 let nebo služby, kde nebyla e, doregulováno 15 let, tak aby tam byly také. Pak by měla být nabídka té možnosti fallback. E, banky by neměly udělovat výjimky. Jde o princip přístupu k bankovním kontům. Evropské velké banky by měly mít možnost eh, vylučovat konkurenční fintech podniky. To by nebylo v duchu směrnice o platebních službách, i bylo by to i proti principu rovné hospodářské soutěže. Návrh komise dá příležitost se ještě jednou k tomu vrátit. Děkuji. Don't see... Uh, yeah, yeah, it's... Uh, first, other than we move to the catch the eye, but let me see whether there are colleagues on negotiating team. Okay. Uvidíme tedy, ne, ještě než přejdeme ke, catch the, uh, přejdeme ke Catch the Eye, já si vezmu slovo jako první. Hayes, Miris. A, ah, pan Hayes. Děkuji, pane předsedo. Já chápu, že komise se blíží k finalizaci RTS. Je tady zájem o toto nařízení měrně značný. Já si myslím, že dedikovaný interface je nejlepší způsob, aby banky eh, vyvíjely API, mělo by to mít celoevropské standardy, pokud ale fallback option bude začleněna do RTS, bude hrozit fragmentace trhu, které si všichni budeme muset být vědomi a budeme vyžadovat, aby banky současně implementovaly fallback obci při zajišťování dedikovaného rozhraní, tak to by možná odradilo banky, které chtějí dedikované rozhraní mm, společné a standardní. Máme tedy bankovní unii, měli bychom standardizovat bankovní praxi co nejvíce. Myslím, že funkční dedikované rozhraní bude nejbezpečnější, nejlepší cesta, jak zajistit bezpečně data. Stávající metody nedávají spotřebitelům stejné úroveň bezpečnosti jako, mm, a umožňuje třetím stranám přístup k datám, které nejsou nutná pro tu službu poskytovanou, pokud bude dedikované rozhraní eh, pro eh, fallback opatření, tak to vlastně jde proti tomu, o co usilujeme. Měli bychom brát velice vážně, co um, uvedla EBA. Fallback požadavek by přesahoval právní mandát podle článku 97 PSD 2. Takže by mě zajímaly názory kolegů, ale eh, nejen kolegů, ale také komise. Děkuji. Ehm, Děkuji. Myslím, že je skutečně nesmírně důležité, že tu máme eh, tento slot eh, přeskumu, protože jsme hodně lobováni k této záležitosti Já myslím, že je na čase, abychom eh, trošku snížili míru vášní k této debatě a v této debatě a našli nějaká konkrétní řešení, které zároveň umožní soutěž a zároveň bezpečnost. Ta technologie takzvaných API, to je něco, co bychom měli Eh, samozřejmě sledovat, protože je to určité sladění moderni, modernosti a bezpečnosti. A eh, pokud to nebude skutečně dobře eh, regulačně ošetřeno, tak můžeme jen tím zakonzervovat to riziko, které zatím existuje. Pokud jde o znepokojení k fintechu, my chápeme jejich obavy, to znamená, aby měli možnost rozvíjet inovace. Ale bylo by z naší strany nezodpovědné nějakým způsobem legislovat, eh, tedy eh, vytvářet eh, zákony nad rámec toho zabezpeče, zabezpečeného systému. Musíme také zajistit, aby příslušné orgány měly prostředky k ověření správné implementace této legislativy, protože to závisí na uh, určité důvěře, ať už je to u bank nebo u fintechu. A jedna z otázek, která by, kterou bychom měli položit komisi, je, eh, aby se ověřilo, zda kromě RTS se počítá s nějakou kontrolou a s dohledem nad eh, implementací a jak zachovat tu křehkou rovnováhu. Co navrhujete? Děkuji. Já ještě také tady mám několik doplňujících otázek a samozřejmě by bylo také užitečné vyslechnout si ECB a EBA. Pokud já vím, tak ten hlavní prvek je ta výjimka, protože já skutečně také sdílím ty řadu těch obav v souvislosti s vyčleněným rozhraním. A také by mě zajímalo, jak si komise myslí, že TTP bude schopno plnit ty požadavky eh, třeba 67 odstavec 2 a jakým způsobem umožnit příslušným stranám přístup pouze k těm informacím potřebným pro poskytování dané služby. Nechci číst ty jednotlivé body. Každopádně ehm, tady ten fallback tady ještě zůstává, čili eh, jakým způsobem v textu eh, se zabraňuje rizikům porušování. Hlavní otázka ale je výjimka. Jakým způsobem ta výjimka z fallbacku bude ošetřena? a já chápu, že tam je tady ten výraz šel, čili že musí. Musí něco udělat a ten příslušný orgán musí něco udělat. Takže na jedné straně jsou tam ty podmínky, na druhé straně, jak být dostatečně ambiciozní, abychom měli vyčleněné rozhraní, které bude odpovídat standardům a na druhé straně, jak zajistit, že ty banky eh, se do toho dostanou, když budou potřebovat, že to nebude jenom otázka nějakého načasování a podobně tak aby tam nebyly ty dopady, které my považujeme za zbytečné. Potom za druhé, jaké budou podmínky pro stažení té výjimky? Bude to nějaký mechanismus stanovený ex ante, anebo se vrátíme k něčemu, co bude velmi podobné a v zásadě nás to bude nutit mít tam ty eh, zálohy, ty fallbacky. Čili eh, my tady máme mechanismus a snažíme se vytvořit silné pobídky a vytvořit takový výstup, který zajistí konkurenci, bezpečnost a zároveň tam bude to vyčleněné rozhraní. To je to, čeho chceme dosáhnout. Takže opravdu máme tady ty mechanismy, která nám umožní dosáhnout to, co chceme, anebo jenom je to nějaká něco, co říkáme, že je možnost, ale ve skutečnosti to fungovat nebude? a e, asi když se podíváme na komisi, tak řekne ne, ale opravdu bylo užitečné poslechnout se i názoru EBA a ECB. Prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše poznámky. Nejprve zareaguji na ten záložní mechanismus, na ten fallback. Já mám pocit, že mnoho řečníků se domnívá, že to bude nějaká jednoduchá volba pro finanční technologie a rozhodnout se spadnout do toho mechanismu fallbacku, když tam bude, ale tomu tak není. My plně akceptujeme návrh EBA, eh, aby to bylo povinné, mít tam to vyčleněné rozhraní, ale samozřejmě bude muset být dostatečně dobré. A myslíme si, že musí být tak dobré a tak ověřené trhem, aby mm, ten požadavek mít ten mechanismus záložní mohl být i stažen a aby tam byla ta komunikace jenom prostřednictvím technologie API, což je to, co preferujeme my, kteří chceme mít přístupový mechanismus. A zároveň bychom chtěli zdůraznit, že zákonodárce se nerozhodl, že zakáže screen scraping. Jestliže se banka rozhodne, že bude mít přístup pouze prostřednictvím internetového rozhraní online, tak to budeme muset podle stávající legislativy akceptovat. My jsme se to snažili ještě trošku posunout, tím, že bychom řekli, že banky budou mít pravomoc pro fintech protlačit tam určité rozhraní, protože když tam dáme to rozhraní, bude to povinné. Či, snažíme se trošičku posunout ty limity směrnice PSD 2 a my doufám, že tímto procesem urychlíme přechod na standardizované celoevropská, standardizovaná celoevropská vyčleněná rozhraní jak eh, se toto bude prosazovat. Tak otázka zní, jak zajistíme konstantní eh, uplatňování aplikaci této výjimky. My jsme viděli, že ještě předtím, než příslušný orgán udělí výjimku, tak by měl konzultovat EBA, která může zajistit, že tam ta konzistentnost bude. A také tam bude kontrola ze strany tržních dráčů jako takových, jestliže to vyčleněné rozhraní povede k nějakým výjimkám, ale to nebude fungovat pro poskytovatele e, z třetích stran, služeb ze třetích stran, tak si mohou oni stěžovat. Ale ve finále komise bude muset zajistit, aby národní příslušné orgány plnily ty požadavky podle směrnice PSD 2 a regulační technické standardy, což by znamenalo, že výjimku bude možné udělit pouze, pokud budou tržní subjekty tržní hráči spokojeni. Čili my chceme, aby ty subjekty na trhu začaly spolupracovat, pracovat společně na standardech API, které budou fungovat pro obě strany. Potom další věc, otázka ochrany dat, ochrany údajů, to se velice debatuje a my jsme se dozvěděli nedávno na transpozičním workshopu se členskými státy, kde jsme se právě bavili, jaké to bude mít dopady na ty procesy, které bude možné, nutné nastavit, aby mohla směrnice PSD2 fungovat. Jsou tady řešení, buď to to budeme. My jsme takto, my jsme to konzultovali i s právní službou a e, jsou tady takové podklady, které umožní přenos dat mezi bankami a poskytovatelemi ze třetích stran. A samozřejmě musí to proběhnout s úplným souhlasem a transparentností pro uživatele. Kdokoliv nechce využít služby zlučování účtů nebo e, posílání pladeb, tak tam nebude docházet k žádnému posílání dat. A to je veliký pokrok oproti současnému stavu, kdy poskytovatelé z třetích stran mají, budou skutečně risk, velice riskovat, pokud by neplnili požadavky směrnice PSD 2. A oni budou moci uchovávat například u těch eh, nebo respektive nebou moci snadno ta data nějak navždy skladovat a uchovávat v případě třeba plateb. A potom konečně poslední věc, poslední bod, na, ně, na který bych rád zareagoval, je otázka podnikových pladeb, korporátních pladeb. Tady stále předpokládáme, jak tomu bylo v tom návrhu, o kterém jsme se bavili předtím, stále předpokládáme výjimku pro korporátní platby. Čili to, na co tady poukázal pan Fave, to jsme se snažili ošetřit. Potom ještě kontrolovaný přístup k informacím a identifikací eh, poskytovatelů třetí stran to ještě bude předmětem další práce a legislativy na úrovni 2. A teď možná někdo z EBA ještě k tomu chce něco říci. Nebo takto ještě požadavky na identifikaci, to také je tam pokryto. Ano, prosím. Dobrý den. Děkuji mnohokrát za to, že jste nám dali prostor. EBA e, je rádo, že můžeme poskytnout naše názory, ale možná teď není vhodná chvíle, protože my tady nejsme pod tím dozorem, je to komise, takže e, každopádně stručně EBA na tom pracuje už dva roky. Každý v této místnosti ví, že jsme se snažili uspět se stávajícími RTS a Mm, národní orgány v členských státech už to zpracovávají a procházejí ty žádosti třetích stran, které by chtěly od ledna začít poskytovat ty služby. Já myslím, že přijetí komise bude další milník. Těšíme se na zveřejnění textu. My jsme ten text zatím neviděli, takže se já jenom obtížně posuzují návrhy, které eh, ty návrhy změn, které navrhuje komise, protože samozřejmě ten ďábel je v detailu a ty detaily my zatím neznáme. Pokud bychom tady mohli jenom zareagovat na nějaká dva, tři body, které tady během posledních dvou, tří minut zazněly a také v tom úvodním vystoupení. Takže pokud to správně chápeme, bude tady výjimka z té záložní možnosti, z toho fallbacku. To podle nás je krok správným směrem, protože, jak všichni víte, tak EBA měla velmi silné výhrady k té záložní variantě. Myslíme si, že by to vedlo k špatným pobítkám pokud je o vytváření API v rámci Unie. Čili výjimka z toho fallbacku, to je krok správným směrem, ale musíme se ještě počkat na přesný znění textu, protože pokud se nemýlím, tak národní orgány budou v pozici, kdy budou rozhodovat, zase taková výjimka udělí nebo ne. A tak, jak to chápu teď, tak tam by asi byly dva problémy. Jednak eh, vypadá to, že ta e, zátěž plnění a dodržování pravidel by se posouvala směrem k národním příslušným orgánům od těch finančních institucí. Čili to asi není úplně to, jak by mělo naše finanční regulace fungovat, protože e, to břemeno budou nést národní orgány, pokud je o udělování výjimek, tak, aby ten trh mohl fungovat. Čili musíme ještě počkat na to, jak to bude detailně nastaveno. A potom je tady, e, takže to je jedna věc. A potom je tady ještě úloha EBA v tom procesu. Jestli chápu dobře to znění, které navrhuje komise, je, že národní orgány budou muset konzultovat EBA při poskytování výjimky. Tady bychom určitě souhlasili s tím, že je potřeba zajistit nějakou konzistentnost, jak se ty výjimky budou v rámci EU udělovat. Takže úloha EBA by takto na první pohled smysl dávala, ale co to přesně bude znamenat, že to mají konzultovat s EBA, to není úplně jasné. Máme my nějakou pravomoc něco vynucovat? Jestliže národní orgán něco neudělá konkrétním způsobem a potom ještě mám pocit, že výjimka nebo posouzení toho, zda se výjimka může udělit nebo ne, tak je potřeba, aby bylo jasné, co má přesně posuzovat národní orgán, co má posuzovat EBA. Budou to tedy bezpečnostní aspekty RTS? Nevím, zda bychom to mohli udělat. To by byla poměrně vysoká administrativní zátěž a nevím, zda národní orgány mají dostatečný počet zdrojů, tedy počet pracovníků s ohledem na velký počet API, které se bude posuzovat, tak to je eh, otázka. A potom, co se tady bude posuzovat? Bude to jenom bezpečnost, anebo to budou i ty obavy poskytovatelů z třetích stran? Protože ty obavy třetích stran, to, ty budou i v tom smyslu, že ta rozhraní nejsou spolehlivá, že nejsou k dispozici. Takže do jaké míry budou schopny národní orgány posoudit tu skutečně informační dostupnost, IT dostupnost těchto věcí, ale budou mít, budou mít dostatečnou expertízu, odborné znalosti, aby provedly takové posouzení? Nebo to bude jenom tady to posouzení bezpečnosti? Takže to jsou takové úvodní úvahy, bez ohledu na to, v jaké formě to RTS bude nakonec schváleno. EBA se zavazuje, že bude k dispozici třetím stranám a bankám e, při vytváření e, API a ještě tady čekáme na další upřesnění, jakou úlohu přesně bude EBA sehrávat. E, asi by bylo také vhodné se podívat na to, zda tam jsou tady nějaké změny od těch návrhů od května, od června a bylo by možná vhodné, abyste formálně požádali EBA, aby se mohlo vyjádřit, protože tady tyhle ty změny, které se nám tady objevuje, to by byly zásadní změny jak pro národní orgány, tak pro EBA. Evropská centrální banka. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi čtyři poznámky. Za prvé, Samozřejmě, že respektujeme legislativní proces a čekáme na jeho výsledek. Za druhé, vítám pozměňovací návrh Evropské komise. Jsme přesvědčeni, že e, slouží účelu inovace a konkurence. Za třetí, vítáme pozměňovací návrh komise také proto, že představuje pobídku pro tržní subjekty, banky a fintechy, který vede k tomu, aby hledali konsenzus v praxi, konsenzus ohledně praktických podmínek nutných pro rozvoj integrovaných trhů platebních služeb. A nebo, abychom to řekli jinak, zájmu definice praktických podmínek, za nichž API je dobrá věc. Otázka, kterou vy kladete, to znamená, i do jaké míry můžeme mít důvěru, že mechanismy, které se tu navrhují, budou efektivní z hlediska posunu trhu směrem k standardizované, standardizovanému rozhraní, to je ta zásadní relevantní otázka. Právní rámec je rozhodně nezbytný, nicméně bude stavět na schopnosti trhu a různých hráčů dohodnout se na tom, jaké jsou praktické podmínky eh, k dobrému fungování API, API, které bude správně nastaveno. My jakožto Evropská centrální banka v rámci ERBB, eh, e eh, to znamená Rady pro malobchodní platby se rovněž účastníme ehm, dialogu s Evropskou komisí a už celé roky se snažíme definovat tyto podmínky. Podařilo se nám dosáhnout pokroku, ale ještě jsme nedospěli konce tohoto procesu a budeme spolupracovat s Evropskou komisí i nadále na podpoře práce eh, a pokroku tedy tržních subjektů k dosažení těch optimálních tržních podmínek. Děkuji. Obdržel jsem text otázky. Pan Fox tu není, ale uděláme výjimku. Já to přečtu. A Marku si nevím, jestli se potom chcete k tomu ještě vyjádřit, ale nejprve mi dovolte, abych to přečetl. Pan Fox by samozřejmě radši měl eh, tedy ten finální text komise, já také. Co udělá komise s tou záložní variantou plus, fallback option plus, uplatnění striktních strategií pro standardizované API a případné eh, to by bylo pravděpodobně lepší metodou zajištění. Může komise vysvětlit, proč je tu ten limit 150 eur a pěti transakcí, předtím než je nutná autentifikace při bezkontaktních platbách. Splní to cíl nebo ne? Řeší, řešili jsme to již v minulosti, bylo to odstraněno z toho textu. Prosím, může komise kvalifikovat, jak národní orgány budou posuzovat, zda banka splnila standardy Můžete prosím vysvětlit, jak eh, zajistit, že banky budou i nadále plnit tento požadavek. Tolik od pana Foxe. Marku si prosím. Děkuji. Já chci poděkovat za um, odpověď na otázku, které jsem ani nepoložil, takže už já chci konstatovat, že mezi EBA, ECB a komisí jsou nyní rozpory které my nemůžeme vyřešit, my můžeme rozhodnout, až když ten text e TTS bude k dispozici. Můžete říct něco k časovému plánu? Myslím, že tady už vyplynulo, že já mám každopádně ten dojem, že e, tam je posun, BA není spokojený. Jaký tedy je časový plán? Na druhé straně trh chce vědět, co přichází. E, všichni, kdo si stěžují, e, screen scraping a další věci, které jsou možné, a pokud PSD e, dvě nebude, TS nebude uvedeno v praxi, tak je možné daleko víc než poté. Takže kdo brzdí, tak zajišťuje menší ochranu spotřebitele a dát Abych to řekl jasně, ne, nechci vyvíjet tlak, ale chci říci, že PSD 2 bylo vytvořeno na uzavření prázdní, právní díry. A moje poslední poznámka. Ehm, myslím, že to vyplynulo z tiskové zprávy e CB, že nyní začaly instant Payment, Ty převody během sekund, ne už den, ale sekunda. Já se ptám, zda už nevedeme diskusy minulosti, že nyní se zavádějí nové metody, kde už není třeba zprostředkovatele, kdežto já jako majitel konta nepotřebuju kreditní kartu ani šek a můžu během několika sekund převést platbu, už nic nepotřebuju. Takže to je zase diskuse minulosti, a budoucnost bude vypadat jinak. Takže tento vývoj v digitalizovaném světě je mnohem rychlejší než naše procedury při stanovování technických standardů. Thank you. Děkuji. Takže komise. Poslední, uh, máte ještě nějaké poslední k tomu poznámky? Zatím jsem ještě neslyšel jasnou ucelenou odpověď na svoji otázku. To znamená ta výjimka, která prakticky není uplatnitelná jako e, standardní varianta. A jakým způsobem tomu předejdeme, aby se to aby se nedošlo k tomu, že různí účastníci trhu se budou navzájem upřednostňovat a tato varianta pak bude příliš komplikovaná na to, aby mohla v praxi fungovat. Děkuji. A zpravodaj řekl, že je to klíčová záležitost, ten timing. Dobrá, začnu tím načasováním. 27. listopadu se očekává přijetí. Dokument se zveř, bude zveřejněn, bude dostupný ve všech jazycích. Takže na tom můžete okamžitě začít pracovat. Jinak eh, samozřejmě chápeme, že se tím chcete zabývat. Pokud jde o výjimky z eh, toho požadavku fallbacku, tak základní princip je, že pokud něco bude možné pro eh, budou TPP moc něco, něco dělat prostřednictvím eh, rozhraní online. Mělo by to být možné také prostřednictvím um, toho vyčleněného rozhraní. A pokud eh, budou nějaká rozhraní, která umožní TTP fungovat prostřednictvím těchto uh, exkluzivně vyčleněných rozhraní, tak uh, se nemusí jít prostřednictvím online banking, ale pokud se situace zhorší a tak národní kompetentní orgány by museli stáhnout tu výjimku a banky pak mají dva týdny na stažení té výjimky. Banky pak budou muset buď obnovit dobře fungující API, což je samozřejmě v jejich zájmu, nebo by museli pracovat na nějakém fallback mechanismu A proč eh, je tu tedy fallback plus, jak se ptá pan Fox, tady jde o to, že pokud eh, ten záležní mechanismus ne, neexistuje, protože banka eh, byla osvobozena a ten exkluzivní mechanismus neexistuje, tak dokud nebude obnoven nějaký, nějaké jiné rozhraní, tak musíme mít nějaké řešení v souladu s článkem 115 PSD 2, který umožní TPP použít eh, to rozhraní online, ale informovat regulační orgány a příslušnou banku o tomto mimořádném opatření. Takže je to zcela výjimečné a je to eh, zcela v rukou banky, aby eh, se zajistilo, že se takové věci nebudou dít. Ne, nechceme screen scraping, ale spoleháme se na spolupráci bank a, a, a to, že se to nebude dít. Musíme ještě zasvětit 10 dalších minut dalšímu bodu. RTS podle IFR, velmi, jen velmi rychle komise, ale prosím vás o stručnost. Začneme parlamentem. Takže prosím komisi, slovo. Cení poslanci a poslankyně, řeknu to velmi stručně. Takže měli jsme první eh, eh, kolo, první eh, setkání přeskumového již v červnu a tak schválený komisí 4. října skutečně vycházel z toho, co jsme v tu dobu, v čemu jsme v tu dobu disku, dospěli v diskuzi. Takže chceme regulační standardy, které budou Eh, zavádět eh, ty, ty požadavky naruš, naruš, eh, nařízení o těch směrných poplacích pro platby kartami a jde tu o ten systém pro platbu kartami, který byl vlastně nejnákladnější v praxi, kdy chceme předcházet vertikálně integrovaným systémům, které budou pak eh, eh, upřednostňovat eh, přízněné subjekty. Takže chceme funkčně oddělit ty karty a ty zpracovací subjekty. Banky by nyní mohly si svobodněji zpracovací subjekty pro transakce vybírat. Většina evropských subjektů již implementovalo určitou formu oddělení. Eh, regulační standardy pomohou v tom, abychom zajistili, že ten přístup je harmonizovaný. A že se tu zavádí také dohled eh, příslušných orgánů. Takže budeme rádi, eh, rádi zodpovíme na jakékoliv vaše otázky, a zajímá vás, nás, jestli souhlasí jak rada, tak parlament, tak bychom v lednu mohli toto zavést do praxe. Děkuji. Rapporteur. Pan zpravodaj. Děkuji. Mm, máme velice intenzivní diskusi o Ehm, tom, té eh, zásadě sdílení nezávislosti personálu v oblasti eh, výzkumu a vývoje, to bylo také téma, také eh, možnost ehm, různých pro, pro, pro, programů odměňování. Mě by zajímalo, zda tato, tento přísný výklad práva hospodářské soutěže, zda Eh, nezajistíme nakonec tí to, že tady budou jenom dva systémy kreditních kart, ty dva největší, a zda ten celý trh nevytlačíme pryč z EU. Já, se, já bych eh, děkuji za eh, tedy hodnocení té komise v této oblasti. Další kolegové k této otázce. Prosím. Pan Ludvíkson. Děkuji vám. Toto oddělení těch platebních služeb, um, kartové systémy, nařízení NF obsahuje požadavek um, Eh, realizace platby, která musí být nezávislé. Eh, komise předložila tento návrh, což souhlasí s nařízením RF. Cílem je více trhu, více konkurence. To bude důležité do budoucna. Děkuji. No, no is, is adopted. So if I don't see other colleagues... Když pokud nevidím nikoho dalšího, prosím, kdo si chce vzít slovo? KFR. A přeneseme působnosti. Není k tomu teď příliš mnoho co říct. Vede, že je tu důvod k námitce, takže komise, pokud chcete něco říci. Byla tu otázka. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně chci reagovat na otázku pana Feverse. Se ptám na striktní, jestli bude tu ta, eh, spra, eh, mít na správném místě ta striktní interpretace soutěžních pravidel, jak to bude eh, s těmi kartovými systémy. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí již ve fázi posouzení dopadu, tak jsme se zabývali tím, jaká je tržní situace. Evropské firmy již měly vlastní se, seberegulační, eh, autoregulační iniciativu v rámci SEPA už od roku 2009 a implementovali určitou eh, míru eh, oddělení, takže nejúčinnější by byly ty mezinárodní systémy, které zatím ještě neměly podobnou implementaci z hlediska eh, nezávislosti. A příslušné eh, regulační orgány již jsou v kontaktu s těmito eh, systémy kartovými, takže s nimi, s nimi jsme také neměli problém. A rozhodně to neskomplikuje život evropským subjektům, protože ty již sami začaly zavádět podobný systém a začali vlastně oddělovat Thank you very much. Děkuji. Můžeme tedy uzavřít eh, tento, tuto část našeho jednání eh, zabývající se přeskumem. My si mm, pečlivě přeč, přečteme text eh, ke PSD 2 a doufáme, že ta formulace bude dostatečně jasná abychom oše, tím eh, ošetřili všechny ty eh, výhrady a obavy, které existují. Byl by to každopádně význačný krok vpřed, jímž bychom eh, řešili některé z těchto výhrad a samozřejmě zatím se chceme zdržet ehm, jaký, jakéhokoliv soudu. Děkujeme všem zúčastněným. A nyní přistupujeme k hlasování. Hlasovací seznamy eh, máme zde. Okay. I need all the voting lists. All. Can I can you give me all the voting lists? Sorry, nobody is giving voting lists to the chair. This is a big problem. Takže máme menší zádrhel. Okay, so I suspend when I have my voting list. Takže přerušuji a až budu mít hlasovací seznam, tak začneme. Meanwhile, prověříme hlasování, hlasujeme, testovací hlasování, prosím. No, no. What is the order? One? This is one. Where is two? The vote is closed. Takže tím skončím testovat test hlasování. Okay, so we now uh, start. Uh... Takže přejdeme k uh, um, textu uh, Francis 9 ne, dám slovo zpravodaji. Úspěšný fast track budeme hlasovat jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 38 pro 12 proti 0 se zdržela, text je přijat. Nyní gratuluji a e, budeme hlasovat o dalším fast track bodu. Um, ranking e, nezajištěných e, dluhů v e, hierarchii. Děkuji za rychlé uzavření jednání. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 8 proti, 0 se zdržela. E, přijato a gratuluji zpravodaji. Nyní přejdeme k návrhu Jonas Fernandez, EKB, výroční zpráva 2016. Perváš. Pervans, k tomuto bodu skupiny, které se účastnily přípravy kompromisu až do poslední chvíle, požadují oddělené hlasování eh, o návrzích, které spadají pod kompromisy, protože oni spolupracovali na těch kompromisech a stejně chtějí hlasovat o tom zvlášť. Proto se naše frakce zdrží u těch oddělených hlasování, které byly požadovány na poslední chvíli a nejdou v duchu kompromisu. Thank you. Děkuji. Kompromis A. Yes, we have... Pardon, máme ústní pozměňovací návrh EKR. Kdo je pro? proti, drželi zamítnuto. Kompromis A bez ústního návrhu, kde je pro, proti, drželi přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 88, kde pro, proti, zdrželi zamítnuto, 95 pro, proti, e, zdrželi zamítnuto 96, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto 97, kdo je pro, proti, um, ověříme. Vote is closed. Končím hlasování. 98, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto 100, kdo je pro, proti, ověříme, myslím, že to bylo přijato. Přijato 101, kdo je pro, proti, zdrželi to musíme ověřit, protože tady vidím různé výsledky. Takže otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 125, kdo je pro, proti zamítnuto, kompromis C, kdo je pro, proti přijato. Kompromis D, kde je pro, proti, přijato. Návrh 119 zamítnuto, kompromis E, kdo je pro, proti přijato, kompromis F, ehm, pro, proti přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, přijato, návrh 156, eh, kdo je pro, proti, zamítnuto. 163, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ehm, kompromis H, kdo je pro, proti, přijato, návrh 156, kdo je pro, proti, přijato, ověříme, Vote is closed. Is adopt. Přijato. Kompromis i, kdo je pro, proti, přijato, kompromis J, kdo je pro, proti, přijato, návrh 193, kdo je pro, proti, zdrželi, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Přijato. E, návrh 200. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A Tady potřebuji asistenta, prosím. Kompromis M, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis N, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis O, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis P, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis Q, kdo je pro, proti, drželi, Hm, přijato. Kompromis eh, R. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Přijalo kompromis S. Kdo je pro? Eh, proti? Přijato. Návrh 307. Kdo je pro? Ověříme 307. Vote is closed. Končím hlasování kompromis T, kde je pro, proti, želi přijím to kompromis U, kde je pro, proti, přijato kompromis V, ústním na pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Já chci vysvětlit jenom ten ústní pozměňovací návrh. To můžete udělat ex post. Přijato. Nebo můžete poslat dopis. Návrh 362, kdo je pro? Proti zamítnuto. 364, kdo je pro? Proti zamítnuto. 368, kdo je pro? Proti zamítnuto, 370 je pro, proti, že zamítnuto, 172 pro, proti, drželi. Ověříme 372, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 374, kdo je pro? zamítnut, proti, zamítnuto, kompromis AA, kdo je pro, proti, přijato, návrh 397 pro, proti, zamítnuto, kompromis AB, pro, proti, přijato, kompromis AC, pro, proti, přijato, návrh 399 pro, proti, ověříme, otevíráme hlasování 399. Končím hlasování. Je to e, zamítnuto. Kompromis AD pro, proti, přijato návrh 407, kde pro, proti, žili zamítnuto, 408 pro, proti, zamítnuto, ověříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. 26, 7 pro 26 pro. Zamítnuto kompromis a E, přijato, kompromis a F pro, proti, přijato, návrh 433 pro, proti, drželi, zamítnuto 434 pro, proti, drželi, zamítnuto 453 pro, proti, zamítnuto kompromis AG pro, proti, žili přijato, kompromis AH, pro, proti, přijato, kompromis e, AI, pro, proti, přijato, návrh 457, pro, proti, přijato, kompromis AJ, pro, proti, zdrželi přijato, kompromis AK, pro, proti, přijato, kompromis AL, pro, proti, žili přijato, Návrh 506 pro, proti, zdrželi, ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 507 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis AM, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 522 pro, proti, že je zamítnuto 509, zamítnuto kompromis AM, kdo je pro, proti, z, přijato 532 pro, proti, věříme, otevírám hlasování 532. Končím hlasování. Zamítnuto 535 pro, proti, zamítnuto. Kompromis A O pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh Pětset tři pro, proti, přijato. Citace. en blok 1 až 4, původní text, kdo je pro, proti, že je přijato. 1 a 2, 3, 4, stejné pro, proti, ověříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 5, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 6, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Původní text, pro, proti, přijato 7, pro, proti, zamítnuto. Původní text pro, proti, ověříme. Eh, původní text citace 7. Ehm, končím hlasování. Zamítnuto. 22 proti 25. Citace 8, původní text pro, proti přijato, návrh 8 pro, proti, drželi zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 10 pro, proti, ověříme, otevírám hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Původní text, citace 9, pro, proti, přijato, 10, 13 až 13 pro, proti, přijato. Deset až třináct. Dva původní texty. 12 a 13. Ne pozměňovací návrh 13. To je malý blok. Přijato. Návrh 11 pro, proti, přijato 12 pro, proti, zdrželi přijato. 13 pro, proti, zdrželi přijato. 14 pro, proti, EPP je proti. Přijato 14 pro, proti, zamítnuto. Původní text citace 15, kde je pro, proti, přijato. Návrh 15, kde je pro, proti, Otevírám hlasování návrhu 15. Končím hlasování. Zamítnuto. 28 proti 25 pro. Původní text citace 16, kdo je pro, proti, neželi přijato. Návrh 16, kdo je pro, proti, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, e, přijato citace 18, původní text je pro, proti, že žili přijato, návrh 18, to je pro, proti, ověříme návrh 18, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítá nuto kompromis AP pro, proti, přijato, kompromis a Q, pro, proti, přijato a r pro, proti, přijato a s pro, proti, přijato a t pro, proti, přijato návrh 35, pro, proti, zamítnuto kompromis a u pro, proti, přijato návrh 37, pro, proti, Zamítnuto 38 pro, proti ověříme 38. Končím hlasování. 24 pro, 21 proti přijato. Návrh 39 pro, proti ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto kompromis A V. kdo je pro, proti, přijato. A dvojité V, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 49 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 50 pro, proti, ověříme 50. Končím hlasování. Přijato 26 pro, 25 proti, 54 pro, Zamítnu to 55 pro, proti, ověříme 55, otevírám hlasování. Končím hlasování přijato 27 pro, 26 proti, 56 pro, proti, ověříme 56, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 pro, 25 proti. 57 pro, proti, ověříme 57, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58, kde je pro? Proti, zdrželi zamítnuto. 59, kde je pro? Proti, ověříme 59, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 60, kde pro? Proti? zželi zamítnuto. Jmenovité hlasování ehm, v celém textu pozměněném. Povídám hlasování. Končím hlasování. 40 pro 7 proti, 7 se zdrželo, zpráva je přijata, gratuluji zpravodaji Juanes, eh, Jonasovi Fernandezovi. Nyní přejdeme k dalšímu textu. A je to návrh stanoviska. Týká se to pravidel a obecných zásad způsobu, jakým členské státy kontrolují komisi při výkonu prováděcích pravomocí číslo 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato. Kom, návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Hlasujeme o návrhu v pozměněném znění. Jmenovité hlasování samozřejmě. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. 49 pro, 4 se zdrželi. A nyní hlasujeme o druhém stanovisku výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování a přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 6 s ústním pozměvacím návrhem. Ano, pan Lamberts. Vážený pane předsedo, my jsme proti hlasování o tomto ústním pozměňovacím návrhu, neboť drasticky omezuje text, že už by prakticky nic neznamenal, protože appropriate transparency neznamená nic a naše skupina je tedy proti tomu, aby se hlasovalo o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Dobře, beru na vědomí, ale eh, takovém případě tedy hlasujeme o kompromisu 6 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Ověříme zahajuji hlasování. <laughs> Vote is, what is closed. Končím hlasování a je to přijato. Ano, byl bych. A kdo to tady mačkal ty tlačítka? Tady chodí nějaký poradce a on tady teď bude obcházet hlasovací zařízení a mačkat tlačítka? To je nějaká nová praxe? No, to nevím, jestli je nelegální. Můžete to říct přesně? Tady pan poradce EKR tady obchází lavice a mačká tlačítka. Můžete říkat poslancům, že mají dělat to či ono, ale nemůžete přece chodit a dělat to za ně. E Chyby musí opravovat poslanci sami, nikoli jejich poradce. Ano, ale Tady je prostě chyba na našem seznamu. Pan Ozok nemluví anglicky a my jsme potřebovali hlasovat velmi rychle, protože jde to velmi rychle a potřebovali jsme mu pomoci. Eh, kolegové, máme tady důležitější věci. the You don't have the I'm not here. Bez mikrofonu. Když nemluvíte do mikrofonu, neslyšíme vás, říká pan předseda. My, eh, naše skupina, jsme velmi transparentní, vždycky prosazujeme transparentnost a abyste tady dělal takovou scénu kvůli této věci, snažili jsme se zabránit chybě. Náš poslanec nehovoří anglicky, potřebovali jsme mu pomoci. Ano, eh, k procedurální otázce, pane předsedo, otázka je, bylo dosaženo Prahu, prahového limitu, aby to bylo umožněno? tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ano, čtyři. Čty, viděl jsem čtyři zelené. A já jsem to urychlil, protože jsem viděl, že čtyři lidé už namítají. To mi věřte, já na toto dávám pozor, jinak by to takto neproběhlo. Takže já bych k této věci chtěl říci, že toto je bohužel nešťastná věc. Samozřejmě není přijatelné, aby někdo jiný než poslanec, který je odpovědný za svou hlasovací kartu, aby mačkal tlačítka. Chápeme ten důvod, není to proti, ale pokud k tomu došlo tedy v posledním hlasování, navrhuji, abychom hlasování zopakovali protože nechci, aby v tomto výboru se jakékoliv hlasování konalo tak, že potom tady bude podezření, že někdo jiný mačkal tlačítka, takže chci říci, že to je samozřejmě nepřijatelné a nikdy by se to nemělo opakovat. Všechno zároveň je tady překládáno, tlumočeno, takže to slyšíte. Pokud si skupina přeje zpomaly, tak mi to řekněte a zpomalíme a já informace klidně zopakuji. Takže i když je nějaký problém s hlasovacím seznamem, my umožňujeme členům skupin, aby si to probrali a všichni byli plně informováni. Je celá řada možností, jak vyřešit tento problém, ale jediný způsob je neakceptovatelný, tedy aby někdo jiný hlasoval za poslance. Takže teď zopakujeme hlasování. Je to pozměňovací návrh 6 bez ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Yeah. The vote is closed. Končím hlasování. A i tak je to přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Číslo 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pr, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Ověříme 13. Zahajuji hlasování. Vote is Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 18 ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. 19 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se. Promiňte, tak to ověříme. 22 zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Ne, původní, ne, takže 23, kdo je pro, proti, ověříme 23, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Hlasujeme o celkovém textu dle pozměňovacích návrhů. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. 47 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo, takže tento text je přijat. Návrh stanoviska Ludka Niedermayera, výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Jsme připraveni. Kompromis A, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis B, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozněvací návrh 18 s pozněvacím ústním návrhem pro, proti. Ověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 20 pro, proti. Ověříme. Konec. Zamítá se. Kompromis D pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis I pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis je pro, proti, zdržel schváleno, kom, pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis K, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis L, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis M, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis N, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 84, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis P s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 89 pro, proti. 89. Prověříme, hlasujeme. Dobrá. Hlasujeme. Prosím. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis Q pro, proti, zdrželi schváleno. Kompromis R pro, proti, zdrželi se schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se schváleno. 100 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, hlasujeme. Konec hlasování. 27 proti 26. Jmenovité hlasování k celému textu ve smyslu změn hlasujeme. Konec hlasování. 44 pro, 4 proti, 5 se zdrželo. Schváleno. Blahopřejeme zpravodaji. Tím můžeme skončit dopolední zasedání a začneme znovu ve tři hodiny, v, už půl třetí. Děkuji.